Vážení kolegové, zahájíme dnešní schůzi. Náš předseda, pan McAllister, musel odjet na pohřeb bývalého ministra životního prostředí, takže se obávám, že eh, jsem na vás zbyl já. Začneme přijetím návrhu pořadu jednání. Pokud nemá nikdo žádné komentáře, je pořad jednání schválen. Tím se dostáváme k bodu číslo dvě, schválení zápisu ze schůze 27. až 28. února 2017. Pokud nejsou připomínky, budeme považovat zápis za přijatý. Tak, jdeme dál. Bod 3. Sdělení předsedy. Byl jsem informován sekretariátem, že žádná oznámení v tuto chvíli nejsou a proto přeskočíme rovnou k bodu 4, Snažíme se v tomto výboru, jak vidíte, zvýšit účinnost. Bod 4 je velice důležitý bod pořadu jednání. Je to zpráva o zprávě Komise o Turecku za rok 2016. Začneme projednáním návrhu zprávy. Tato zpráva přichází ve velice důležitou chvíli, jak jsme poznamenali eh, minulý týden na miniplenárce, s ohledem na situaci v Turecku a EU a vzhledem k našim vztahům. Turecko si prošlo pokusem o převrat, na základě kterého byl vyhlášen výjimečný stav. Došlo zde k několika teroristickým útokům. Před dvěma týdny, 16. dubna, se v Turecku pořádalo referendum o ústavní reformě, což by mohlo mít velice vážné dopady na vyjednávání o přidružení. Vilniuská komise vyjádřila své pochybnosti o druhu režimu, který by byl zaveden, pokud by ta doporučení změny ústavy byla také provedena. Minulý týden na meziparlamentním schromáždění Rada Evropy odhlasovala usnesení o e, znovu zahájení monitorovacího procesu k Turecku. V loňském roce parlament požádal o zmražení vyjednávání o přidružení s Tureckem minulý týden na nás komisař Hán apeloval, abychom přemýšleli o novém formátu vztahu s Tureckem. Doufám, že naše debata o této zprávě bude představovat vstup právě do tohoto procesu. Chci vám také připomenout, že aktuálně existují plány na možné vyslání delegace AFED do Ankary, možná už v příštích týdnech společně s delegací podvýboru pro lidská práva. Než dám slovo paní zpravodajce Piri. Dovolte mi připomenout, že termín pro pozměňovací návrh je 9. května v 18 hodin. Paní Piry, máte slovo jako zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Eh, doufám, že budete tomuto výboru předsedat eh, častěji, protože zatím to vypadá, že pořád jednání procházíme velice rychle. Kolegové, eh, ti z vás, kteří jste tu, včera byl svátek, tak jsem velice ráda, že i kolegové z Kypru přijeli. Vím, že to není vždy jednoduché vzhledem k letům. Eh, tak v první řadě se vám chci omluvit za pozdní načasování zprávy v letošním roce. Souvisí to celé s tím, jak Turecko rozhodlo o tom, že 16. dubna bude referendum. A já jsem myslela, že je vhodné i toto referendum reflektovat, abychom jako parlament dospěli společného rozhodnutí ještě před letními prázdninami, abychom se usnesli na tom, jak vnímáme budoucí vztahy EU-Turecko. Dovolte mi začít tím, že řeknu, že 2016 byl příšerný rok pro eh, obyvatele eh, Turecka. Nejen vzhledem k pokračující syrské válce, v Turecku mají 3 miliony uprchlíků, 15. července byl ten pokus o převrat, a potom samozřejmě ta řada strašlivých teroristických útoků po celé zemi. Eh, samozřejmě ani to, co se stalo poté, situaci Turku neusnadnilo. Eh, trvající výjimečný stav eh, v podstatě způsobuje, že neexistuje žádný justiční proces pro nějakých těch 140 tisíc lidí, kteří byli propuštěni, víceméně 40 tisíc lidí bylo uvězněno, aniž by měli možnost se jakkoliv hájit. Rovněž jsme zaznamenali uvěznění uvězňování eh, žurnalistů, ale také dokonce poslanců, našich kolegů. Eh, zrovna včera došlo k dalšímu zatýkání 13 eh, členů strany HDP, včetně pana předseda Demirtaše a jeho spolupředsedkyně. Dochází k uvězňování akademiků, je zatýkáno více akademiků vlastně než vojáků, než příslušníků ozbrojených složek, což je zvláštní po pokusu o převrat, po vojenském pokusu o převrat. Eh, jde tedy o svobodu médií, o svobodu nezávislost justice. Jedna pětina soudců a státních zástupců byla propuštěna a dochází také k určitým legislativním změnám, které, řekněme, spochybňují nezávislost justice jako takové. Rovněž poprvé v této zprávě parlamentu máme odstavec, podle mě je to nutné, který se zabývá vlivem Ankary na tureckou diasporu v našich zemích. E, to není nový fenomén, e, vždy k tomu docházelo, ale podíváte-li se na rozsah a vážnost této situace, například v Německu, to údajné zasahování tureckých tajných služeb v tom smyslu, že sledovali členy turecké diaspory, v několika státech se odebírají pasy, ehm, lidé, lidem s dvojím občanstvím dochází k zastrašování a proto je podle mého názoru nutné začít o tomto hovořit na evropské úrovni. Nelze to vyřešit pouze jako bilaterální otázku. No a teď to referendum. Šlo o referendum, eh, kde bez ohledu na nespravedlivé výsledky voleb a pravděpodobně i nesvobodné volby. Polovina turecké populace chtěla demokratickou budoucnost své země, což samo o sobě ukazuje, že demokracie v Turecku není mrtvá. Jde o 23,5 milionu lidí, kteří hlasovali proti něčemu, co jejich zemi oddálí od evropských standardů. To je přinejmenším nadějný, nadějná známka. Co se týká eh, obsahu, myslím si, že Benátská komise mluvila poměrně jasně. My jako parlament, předpokládám, přivítáme hodnocení Benátské komise, což je, že toto jednoznačně není v souladu se standardy EU. Nedochází k separaci pravomocí, nedochází e, k náležitým kontrolám v rámci celého systému a Turecku se tak e, stále více vzdaluje od Evropy. Jaké jsou politické dopady toho celého? V listopadu náš parlament velkou většinou rozhodl dočasně zmrazit e, přístupní proces, dokud nebude zrušen výjimečný stav v Turecku a dokud se země nevrátí na cestu demokratických reform. Bohužel výjimečný stav stále trvá a vlastně celá situace se ještě zhoršuje od listopadu. Vidíme-li toto soustavné porušování kodaňských kritérií, tak podle přístupového procesu to vede k pozastavení e, přístupových jednání. A to je také to, co ve svém návrhu zprávy navrhuji. Samozřejmě mne zajímají vaše názory. Nechci tvrdit, že bychom Turecku měli e, ty dveře úplně zavřít, že bychom s Tureckem měli přestat spolupracovat, byť, musím říct, že i pragmatická eh, kooperace s Tureckem bude problematická, pokud pan eh, prezident Erdogan bude pokračovat v těch svých sděleních, jako v minulých týdnech, různé ty údajné nacistické postupy a nacisté a tak dále. Tak to by o sobě lidé mluvit neměli. Ale s takovouto ústavou je poměrně jasné, že se Turecko nemůže stát členským státem EU. Takže jaké máme pákové, eh, pako, pákové eh, nástroje na Turecko? No, teď nám zmizela ta páka přístupového pr- procesu. Proč? Mimo jiné taky kvůli nám jako takovým. Od začátku to byl otevřený proces, to víme už od roku 2004 a nevyužili jsme všechny nástroje, které jsme měli k dispozici, abychom prosazovali reformy v Turecku. Ehm. Na mysli mám například to, že tento parlament posledních deset let chce otevřít kapitoly 23 a 24, bohužel k tomu však nikdy nedošlo ale Jde také o důvěryhodnost uvnitř EU, co se týká e, e, obhajoby lidských práv. To vidíme v případě maďarské nebo polské vlády. To se také dotýká důvěryhodnosti e, nás jakožto zastánců lidských práv mimo EU. Takže v té e, navrhované zprávě říkám, že principiálně vítám jak e, jaksi upgrade té celní unie. To je velice důležité nejen pro nás, ale také pro Turecko které si zažívá velice složitou hospodářsky vzato dobu, ale musíme se řídit jasnými politickými měřítky, politickými benchmarky, to samé platí pro bezvízový styk s tureckými občany, i to můžeme zavést až poté, co budou splněna všechna kritéria. Teď mi dovolte říci pár slov k reakcím EU. E, tady teď e, zasedáme vlastně okamžitě po samitu Eh, další samice chystá s Junkrem a Erdoganem. To nebude asi příjemná příležitost k diskusi, ale je důležité to uspořádat. Je dobře, že pan Čamošaglu byl přizvan do Nimiku. Eh, ale upřímně řečeno, na základě těch diskusí eh, na Maltě jsem se stydila, že jsem Evropanka. Okamžitě poté, co se ministři vrátili domů, došlo k čistce dalších čtyř tisíc lidí, ve stejný den byla v, v Turecku e, zablokována Wikipédia. Pokud se my jako EU chceme brát vážně, musíme k tomu promluvit. A k tomu bohužel na Maltě nedošlo. Komise po referendu řekla, že podpoří nezávislé vyšetřování údajných podvodů ale e, na Maltě to už nikdo neopakoval. A teď už to v podstatě vypadá tak, že akceptujeme ten výsledek, aniž bychom třeba bytěn odkazovali na Mezinárodní pozorovatelskou misi OBSE. Komisař Hahn i vysoká představitelka Mogherini před referendem uvedli, e, poté co Benátská komise vydala své hodnocení toho ústavního balíčku, že e, budeme hodnotit nový ústavní balíček a jeho harmonizovatelnost s koraňskými kritérii. A teď najednou s tím hodnocením chtějí čekat až na rok 2018. Ale podívejte, ten balíček už máme, stanovisko Benátské komise máme také, tak já nevím, proč to nehodnotit rovnou. A jen tak mimochodem, myslím si, že je všem jasné, že ta ústava rozhodně není v souladu s koraňskými kritérii. Jakou reakci vysílá EU, EU e těm milionům tureckým občanům, kteří vystoupili pro demokratickou budoucnost své země? Je ten signál snad Máme až příliš mnoho na talíři, budeme se řídit transakčně? Přece se takto nemůžeme k tureckému obyvatelstvu stavět zády. Není možné se obracet zády ani k důvěryhodnosti EU. Ano, budoucnost vztahu EU-Turecko je velice důležitá, ale nesmí to být budoucnost bezhodnotová. Je potřeba, aby EU mluvila silným, jasným hlasem, aby požadovala propuštění novinářů, propuštění Demirtaše, eh, aby žádala ukončení eh, výjimečného stavu. Na závěr, kolegové, já chápu, že zde v parlamentu se na lecčems neschodneme. My se neschodujeme vlastně už od roku 2004. Někteří z nás zkrátka vnímají vztahy EU-Turecko jinak. Ale jediný způsob, jak můžeme vyslat silný signál uh, lídrům EU, kteří se setkají na konci června, je eh, prostřednictvím jednotnosti. A já věřím, že pro tu druhou polovinu turecké populace, která každým dnem bojuje za svou demokratickou budoucnost, ale také v zájmu našich občanů, kteří nás každým dnem žádají abychom nepokračovali pouze v tom business as usual, zatímco se takovéto věci dějí v Turecku. A proto je potřeba mluvit jednotným, principiálně silným hlasem. Děkuji vám. Děkujeme vám, paní zpravodajko. Děkujeme vám za odvedenou práci na eh, této poměrně důležité věci. Vím, že to eh, pro mnohé z vás je velice zajímavá debata a velice důležitá debata pro náš výbor jako takový. A tak eh, bych teď dal slovo všem stínovým zpravodajům na tři a půl minuty. A všichni ostatní, kdo chtějí mluvit, prosím, přihlašte se, zatímco budou stínoví zpravodajové mluvit, pak to uzavřeme a najdeme si nějaký takový model, kde dostane slovo každý ale samozřejmě se budu také snažit skončit eh, s tou diskusí včas. Takže zatímco budu mluvit stínový zpravodové, přihlašte se a pak budete mít možnost promluvit. Tak, začneme EPP, paní eh, Zomre. Děkuji, dnes to je <clears throat> skutečně náročné. Já chci poděkovat Katy Piry za její návrh zprávy a za jasná slova, která tady už minulý týden v plénu prezentovala, je trošičku obtížné um, na toto reagovat k této zprávě mm, eh, eh, o Turecku, ale od října se v této zemi událo mnohé, takže proto jsme v podstatě, máme určitou volnost v tom, co píšeme, máme můžeme psát vlastní zprávu o situaci v Turecku. Před několika měsíci ještě mm, si všichni mysleli, že horší už to být nemůže a zase jsme byli překvapeni. Jsme skutečně mm, rozhodující křižovatce v našich vztazích s Tureckem. Všichni se ale neschodneme v tom, to chci zdůraznit, že samozřejmě, nebo shodneme se, že tedy eh, vztahy s Tureckem jsou důležité, že to je důležitý mm, soused, hospodářský partner, a že nechceme eh, přerušit kontakty a vztahy, ale musíme si eh, klást otázku, zda ty vztahy, které máme teď, ten status kandidáta je ještě správný. A z tohoto hlediska je eh, správné se zamyslet nad tím, jak dále přistupovat k této zemi. Samozřejmě také bylo konstatováno, že změna ústavy, pro kterou se vyslovila těsná většina tureckých českých občanů neodpovídá e, tomu, co, čemu říkáme demokratický právní stát. A implementace tohoto bez e, dalších změn to, to by pro nás byla, mm, bylo tady rozhodně na čase, abychom eh, nakreslili určitou červenou linii ve vztahu s Tureckem. Otázka je tedy, co dál. Přestat jednat, eh, dát jednání k ledu, ale mm, měli bychom jasně říci, že je ukončíme. Pokud je neukončíme, mm, tak nemůžeme zastavit platby Turecku, to jsme se dozvěděli tedy od komise, a mě by zajímalo, jak dlouho by takový stav to, toho přerušení jednání, toho zmrazení. Víme, že tedy po změně ústavy si, prezident v Turecku může dělat, co chce a E, ty prostředky se musí dále vyplácet. To nikomu e, neprospěje. Ta zpráva se mi v podstatě líbí, přesto mi chybí některé důležité body na několika místech, jak té zprávě komise, tak také e, to, o čem jsme mluvili v minulém roce, protože ke Kypru je možné říci víc. Tady jsem klamána, že Katy nezmínila všechno. Mm, na čem jsme se shodli v jednáních v minulosti, to by bylo jednodušší. Pak ještě něco k náboženské svobodě, která je více než kdykoliv eh, v minulosti spochybňována v Turecku. A myslím, že mm, konečně těch jednání mezi stínovými zpravodaji eh, ještě dospějeme k dobrému výsledku, jako se nám to povedlo eh, po každé v minulosti. Děkuji za EKR, pan Belder. Děkuji. Pane předsedo, mm, paní Piry, ehm, užila um, svých velkých zkušeností a já bych se chtěl vrátit k odstavci 4, ke kurenským kritériím. všichni, což je samozřejmě ten standard, který aplikujeme. Můžeme říci, že v tuto chvíli se Turecko mm, jenom vlastně vzdálilo těm koronickým kritériím. My tady potřebujeme jasnou evropskou odpověď. Já jsem sledoval mm, zprávy z Malty a musím říci, že mám velice, eh, jsem velice znepokojen eh, v případě implementace změn ústavy. Jakmile to tedy bude platnosti, účinné, účinné před prezidentskými volbami, skutečně mě by zajímalo, proč tento konkrétní odstavec byl uh, formulován tak, jak byl. Odstavci 8 správně uh, zmiňujete uh, porušování svobody tisku. Co se týče bezpečnostních problémů, tak to je přesně chvíle, kdy potřebujeme praktickou evropskou podporu pro média. a protisk. aby mohli dělat svoji práci. Myslím, že můžeme podpořit tisk. Když poslouchám tedy komentáře paní Somer odstavec 11, tak myslím, že tam musíme něco dodat o náboženské svobodě. V nedávné době um, Združení soudců um, jednání s tureckými orgány, tak v tom návrhu zprávy jste zmínil otázku tureckého vlivu na diasporu v Evropě, v Evropské unii, to je mm, dlouhodobá věc. Pak je tady otázka financování. Um, strany tureckých orgánů, což je zdroj financování, který mm, je skutečně prostředek, mm, jak vyvíjet tlak je evidentní, že Erdogan to skutečně centralizovat, že je tady financování eh, Oni hovoří o půl měsíci proti kříži, takové slogany se tam objevují. Pane předsedo, já bych mohl říct daleko víc, ale já prostě jenom podám pozměňovací návrhy. A ještě jedna věc, musíme se na tu situaci Eh, také podívat na eh, situaci Turecko versus eh, ISIS. Máme tady ekonomické páky k dispozici. Gintersoviv v Německu. V interview o tom mluvil, řekl, že musíme si zachovat jakékoliv páky máme vůči Ankaře. To nám může pomoci. Nyní za Alde pan Lambsdorff na tři, minuty, tři a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. E, Za prvé bych chtěl poděkovat Katy Piry. My sdílíme e, prezentaci situace, tak jak je v té zprávě, i v její prezentaci. Eh, pokračování porušování, eh, eh, tedy dochází k pokračování porušování kodaňských kritérií, abychom nebyli v právním váku, když parlament řekne, jako parlament řekneme, že tato jednání musí být ukončena, tak tak je to v tom ehm, závazném textu v vyjednávacím rámci. Nejedná se tedy o politickou spekulaci, ale o důsledné uplatňování práva v tom, co požadujeme. To je jedna věc. Druhá věc, jako Parlament, mm, už jsme v minulém roce jako první instituce vyzvali k přerušení a já sdílím e, skutečně e, mm, ten, ten, ten názor, to, to znepokojení nad tím slabým jednáním z Maltě. Myslím, že e, žádný stát nebyl schopen pro, uplatnit právo i, i, i, i Německo bylo toho názoru, že, že eh, jak si tady někdo mohl myslet, že se ještě v této situaci může stát Turecko členem Evropské unie, to je mi hádankou. Eh, eh, zda přerušit nebo ukončit, to je oprávněná otázka z hlediska naší frakce a mnoha dalších kolegů. My bychom měli, bez ohledu na to, jak to rozhodneme, bychom to měli nahradit něčím jiným. Nejde o ukončení dialogu, to je důležité. Měli bychom se pokusit ten dialog pokračovat. Pro, to je zásadní. Turecko e, bude důležitým, no, zůstane důležitým sousedem a partnerem velká hrdá země s e, dlouhou historií. Máme tady spoustu, v Evropě žije spoustu e, lidí původem z Turecka, mají tam úzké vazby je to také spojenec v NATO v obtížné geopolitické situaci a <clears throat> jedná vz, eh, také v zájmu západu. Jak to tedy nahradíme? To, co do, jsme doposud měli, ten, protože ten proces eh, jednání o vstupu je prakticky u konce a musí být právně ukončen, ale musí být nahrazen. E třeba návrhem jednání o nové aso- novém asociační dohodě. A pak se musíme podívat na to, zda e, celní unie, hospodářské otázky, energetické otázky, zda i je e, možné jednat o vízové liberalizaci, zda hmm, můžeme společně řešit geopolitické otázky, boj proti terorismu, hospodářskou výměnu a tak dále. Tady tedy celá řada oblastí, Mm, na kterých chceme a můžeme dále spolupracovat s Tureckem. A tady také Katy Piry má pravdu. Samozřejmě není to možné bez uh, zohlednění uh, hodnot, základních hodnot. Pokud bude znovu zaveden trest smrti, pak taková uh, asociační dohoda a jednání uh, není možné. Pro ukončení uh, přístupových jednání už stačí to ukončení demokrat, zrušení demokracie, to je jasné. uh, A na závěr chci říci, že myslíme na Denise Ručela a dalších, na další novináře, kteří byli zatčeni v Turecku. Vyzýváme tureckou vládu, aby je propustila, pracovali v zájmu eh, turecké demokracie a měli by mít možnost to dělat dál. Děkuji vám. Děkuji. A nyní Goe NKL. Pana Hativogu, tři a půl minuty. Žádný problém. A děkuji. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že se nemusíme nacvičovat argumentaci v tom smyslu, co se děje v Turecku. To velmi dobře nastínila paní zpravodajka a také kolegové, kteří hovořili přede mnou. To, co jsme tady zatím slyšeli, popisuje nelehkou situaci, kdy je demokracie závažným způsobem ohrožena v Turecku, zatímco Evropská unie by ráda ponechala otevřený prostor pro dialog. Protože je to v nejlepším zájmu tureckého lidu a my tedy s nimi soucítíme. E, tureckému lidu jde o znovu obnovení demokracie, uvěznění hlavních politických představitelů, představitelů největších politických seskupiní, představuje porušení základních lidských práv na schromažďování. Já tu zastupuji hlavní opoziční stranu na Kypru a my vědomně a trvale podporujeme dosažení pokroku pokud je o kyperský problém, a to i v situaci, kdy vlády je někdo, s kým politicky a socioekonomicky nesouhlasíme. Přesto podporujeme řešení tohoto konfliktu, protože se nedovedeme představit trvalé rozdělení Kypru. A doufáme, že Kypr se stane fungující konfederací, která nabídne stejná práva řeckým i Eh, tureckým Kypřanům. My máme tradici dlouholeté spolupráce s tureckými Kypřany a myslím, že to může být základ pro vytvoření nové konfederace a nové a federální republiky Kypr. Tohle všechno je tedy obsahem stanoviska. Já jsem si jist, že k tomu bude celá řada pozměňovacích návrhů. My se do toho procesu zapojíme, zvláště tedy eh, pokud jde o problematiku Kypru se vyjádříme. Pokud jde o veškeré snahy po hledání řešení, myslíme si, že Evropská unie by měla být velmi ambiciozní, ale bude velmi obtížné takto, vysok, takto velké ambice skutečně prosadit v praxi. Pokud jde o přistoupení Turecka k Evropské unii, to asi všichni považujeme za ztracenou věc. Podporujeme přístupový mechanismus, ale samozřejmě ten musí být ještě doplněn o vyřešení problematiky Kypru přičemž tou nejnaléhavější záležitostí je nyní obnovení celní unie a aktualizace jeho fungování, protože to je naprosto zásadní. pro její další fungování. A všichni víme, jak důležitá celní unie je. Na této frontě je možné dosáhnout pokroku za předpokladu, že Turecko bude spolupracovat. A já myslím, že eh, dokážeme dosáhnout pokroku i pokud jde o problematiku Kypru, pokud budeme prosazovat aktivní a stabilizovaná řešení. Děkuji, paní Valeo. Děkuji. Na začátek musím říct, že plně souhlasím s tím, co tu řekli kolegové, kteří hovořili přede mnou, pokud jde o situaci v Turecku. Celá řada informací, které se objevily v tomto rozsáhlém návrhu zprávy od paní Piry, popisuje zhoršující se situaci v Turecku. V celé řadě oblastí nedochází k vůbec žádnému pokroku, ale naopak k regresi. A myslím, že stojíme na křižovatce komunikace, pokud jde o naše vztahy s Kyprem. Co musíme posoudit především? Za prvé, přístupová jednání, modernizace celní unie a za třetí, dohoda s Tureckem v oblasti migrační politiky. To je také tedy nyní na stole. Protože na základě této dohody jsme v podstatě eh, skočili prezidentu Erdoganovi na léčku a nyní jsme mu tak trochu vydáni na milost a nemilost. A to je velmi obtížná situace. Pokud jde o přistoupová jednání, to je tedy problém otevřený. Zatím jsme ještě se nerozhodli o tom, zdali pozastavit celý proces ale zdá se, že v praxi stejně poslední leta neprobíhá mnoho jednání na toto téma. Je to tedy proces, který se postupně zastavil a proto jsme k němu zatím nezaujali pevné stanovisko. Nicméně pevné stanovisko máme k problematice celní unie. Podle našeho názoru by modernizována neměla být, protože na tom Erdoganovi záleží a tady máme možnost vyslat jasný signál. Nehodláme modernizovat celní unii v současné situaci. A konečně pokud jde o dohodu v oblasti migrační politiky, dokud tato dohoda bude v platnosti a na stole, pak nás Erdogan má v hrsti. My mu jsme za něco vděční a kdykoliv mu tady řekneme, že by se měl chovat nějakým způsobem, on odpoví, já k vám pustím všechny uprchlíky. A jediné, co můžeme udělat, je společně převzít odpovědnost za všechny tyto uprchlíky a říct, ano, dobře, my tady převezmeme naše zodpovědnost. Nebudeme říkat, že lidé se budeme vracet do Turecka. Ne, řekneme, že my převezmeme zodpovědnost a já a zelení obecně si myslíme, že to je jediný způsob, jak opustit tuto závislost na Ardonovi. Nechceme se otáčet zády k demokratům v Turecku. Demokracii v Turecku musíme podpořit. Musíme podpořit lidi, kteří si nepřejí změny, které tam nyní probíhají. Víme, že v Turecku dojde ke změně, protože padnou určitá politická rozhodnutí. V roce 2019 proběhnou volby, ale zatím nevíme, jak velký dosah budou mít ústavní změny. Je však důležité, abychom průběhu debat, které se k něm vedou, podporovali demokratické hlasy. A nyní poslední stínový zpravodaj, takže všichni ti, kteří se nepřihlásili do debaty stínových zpravodajů, mají poslední šanci tak učinit. A nyní pan Bogatý o tři a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. kromě vyjádření kolegyně z řad zelených jsem slyšel hypokritická, tedy pokritická prohlášení. Všichni se vyhýbáme eh, zmínce o tom klíčovém bodu, což je na jednu stranu pochopitelné, totiž, že Erdogan eh, se odvažuje eh, titulovat Evropu a její představiteli způsobem, který si nikdy předtím nedovolil, nazývat je nacisty a podobně, má také nejednoznačný vztah k islámskému státu. Jak to, že dovoluje některé aktivity a my na to reagujeme obecnými mlhavými prohlášeními. Mám tedy dvě otázky. Existuje politické hnutí, které by se odvážilo říct, že eh, v okamžiku, kdy byly zahájena přístupová jednání, měli jsme raději poslouchat politická seskupení, jako je to moje, které od začátku tvrdilo, že je to velice rizikový podnik a že v Turecku nikdo neví, co se vlastně stane. A teď se to opravdu stalo. Turecko bylo na Prahu toho, aby se stalo islámským státem a to se nyní opravdu podařilo. Mezi uprchlíky působí špioni, je to země, která vězní eh, legitimní žurnalisty, například i italského žurnalistu, který ani nebyl informován o eh, charakteru obvinění, které je proti němu vzneseno. A na to všechno Mogarini reaguje se spožděním. Čili já se ptám, je, je tady někdo statečný k tomu, aby eh, přerušil veškeré styky a samozřejmě to se týká i celní unie. Děkuji. A nyní dám slovo ostatním řečníkům. Máme velmi dlouhý seznam. Každý řečník bude mít dvě minuty. Začínáme skupinou APP Pan Brok. Pane předsedo, dámy a pánové, co se týká vývoje v Turecku, tady se shodneme, že se Turecko vzdaluje členství EU, že se zde rozvíjí autoritářský režim, který zatím tedy ještě nedosáhl statusu Putinova režimu, ale jde tím směrem, potlačuje se svoboda projevu a e, jak si sjednocuje se moc a tak dále a tak dále. A to odpovídá kodaňským kritériím, řekněme, stále méně. E, je, myslím, důležité, abychom dále nevyjednávali protože de facto už se nevyjednává a je potřeba jak si se přidržet naší stávající praxe. Pan Lambsdorff tady právě vedl velice předvolební projev, řekněme, ale já už jsem v roce 2004 mluvil proti tomuto celému vyjednávání, protože Erdogana znám už léta a tehdy na mě FDP útočili, že vlastně nevím, eh, jak se Turecko vyvíjí a tak dále. Ale eh, vidíte, Erdogan mi dal zapravdu. On v podstatě eh, jde zcela proti všemu. Kodaňská kritéria neznamenají, že kodaňská kritéria tady jsou vyjednávání. Ne, kodaňská kritéria stanovují podmínky, za jakých se bude vyjednávat. A tady je všechno špatně. Takže nejde o to, že by se jednalo o plné členství v EU, jde o jaksi vyjednávací proces, který musí nejprve splnit určité podmínky. My bychom měli požadovat, aby eh, ne aby jaksi se přerušila vyjednávání, ale aby se jasně upozornilo, že za těchto podmínek nelze nikdy dosáhnout členství. Není možné souhlasit s tím násilím, eh, které, ke kterému tam dochází. Musíme řešit kyperskou otázku. Myslím si, že Kypr má teď jedinečnou příležitost dosáhnout určité dohody a tu si nesmíme nechat utéct mezi prsty, to by bylo velice neodpovědné. A měli bychom nasadit vše, co máme k dispozici. Poslední věc. Pro Turecko je důležitá, je zajímavá celní unie. Takže my nejsme pouze v rukou Erdogana, co se týká uprchlíků. Eh, jsou tam nějaké 3 miliony uprchlíků, eh, které v, v Turecku eh, už sedí dlouhá léta a je potřeba nemluvit pouze o tom, že Turecko může Evropu vydírat. Musíme ty uprchlíky podpořit, stejně jako musíme podpořit uprchlíky v Libanonu a v Jordánsku. Děkuji. AD pan Fleckenstein. Děkuji. Milí kolegové, kolegyně, Zaznělo tady už leco, souhlasím s tím, co nám přednesla Katy Piry. Ta diskusní linie napříč našimi frakcemi je schodná a to ukazuje, jak vážně toto téma bereme. Nejde o to jít tím nebo o ním směrem, protože někdo má ten nebo onen názor Mluvili jsme o celé řadě věcí, Elmal Brok to zmiňoval. Co se týká našich budoucích vztahů s Tureckem. Zda k tomu všemu potřebujeme přístupová jednání, to nevím, ale ta témata jsou jednoznačně správná, ať už to říkal pan Lambsdorff nebo Elmar Brok. Já jsem názoru, že bychom takto měli eh, postupovat. Nejde o vytvoření si trvalého nepřátelství. Jde o to dosáhnout co nejlepších vztahů mezi oběma našimi celky, a co bude fakticky ku, pos- ku prospěchu obou, nejen e, něco, co bude hezky vypadat na papíře. A je potřeba nenechat demokraty v Turecku o samotě. Jde o to, aby eh, o nás nepřestali pochybovat demokraté v Evropě. Jak dlouho nám eh, trvá, jak, jak si schovývaví jsme, než něco vyřešíme politicky vzato i v rámci naší unie? Jak zacházíme se situací v Polsku, v Maďarsku, na Balkáně? Eh, kde jedni nechtějí vůbec k volbám, jiní nechtějí akceptovat výsledek voleb, třetí nechtějí vůbec žádnou demokracii a říkají, že si to všechno udělají sami nejlépe. A my, zejména rada, jsme vždy jenom concerned, a ještě víc concerned, a jsme víc concerned než kdy jindy, a lidé se nám smějí je na čase, abychom začali jednat a mluvit vážně, abychom se začali brát vážně. A proto jsem pro, abychom ta přístupová jednání pozastavili. S tímto Tureckem, s tímto Erdoganovým Tureckem nelze vůbec o přistoupení mluvit. To způsobil on. Děkuji za Alde paní Scháke. Děkuji, pane předsedo. Já bych se připojila k tomu, co říkala paní zpravodajka, co se týká toho referenda. Co se týká referenda a mm, OBSE, co říkala Benátská komise, ale i v návaznosti na to, co říkal pan Fleckenstein, tedy to ticho ze strany komise a SVČ eh, na Maltě. Evropský parlament vždy právní stát a lidská práva stavěl do samotného středu našich vztahů a porušování lidských práv a právního státu jsme považovali za důvod, proč přerušit vyjednávání, dokud nebudou obnoveny. Teď ty navrhované ústavní změny de facto vytvoří si zcela novou, eh, zcela novou situaci. Já mám obavy, že to negativně dopadne na stav demokracie a lidská práva v Turecku. Chci zdůraznit, že toto není politický názor, je to důsledek referenda. Je to konsekvence, která nám dává velice úzký mandát. Je potřeba si uvědomit, že jaká, jakékoliv důvěře, nepodpoře, ne, ne, nepomůže, že se Evropané označují za nacisty a že se Holandiané považují za zodpovědné za masakry v Srebrenici a jinde. Co je důležité, přes všechny neschody mezi Radou Komisí a Erdoganem zde vnímáme určité kontury jaksi překrývající se agendy. To znamená, jednak tady je ta transakce, ten pragmatismus, jednak je tu tu zaměření na obchod, obchod, bezpečnost a uprchlíky. A bez ohledu na všechno je nepřijatelné, aby lidská práva a právní stát, tedy to, o čem tady diskutujeme už celá léta pod vedením Evropského parlamentu, že to jaksi zapadne, že se to smete někam pod koberec. A to je potřeba vnímat ve světle prohlášení o trestu smrti, monitorování Turecka ze strany Rady Evropy. A proto apeluji na tento parlament, aby lidská práva a eh, právní stát byl na prvním místě, jako tomu bylo vždy. Děkuji. Eh, teď dostane eh, slovo pan Pancery, předseda podvýboru DROA. Děkuji. Já si uvědomuji, že situace s Tureckem je velice složitá, protože zde máme eh, různé protichůdné zájmy, například v oblasti migrace a tak dále. Osobně si myslím, že v tuto chvíli je eh, nejlepší ty rozhovory pozastavit, eh, aniž bychom k tomu cokoliv dodávali. Potřebujeme inteligentní postup a musíme se řídit zejména tou částí populace, která eh, byla proti těm ústavním změnám v Turecku. Musíme vyslat jasný signál komisi, eh, která zaujímá postoj, který pro nás není přijatelný, který nám stěžuje práci. A musíme si jasně uvědomit, že i třeba mezi námi jsou určité rozdíly. Ehm, pan eh, Weber eh, a částečně pan Lambsdorff před lety říkali, že je potřeba eh, postoupit do další fáze té, toho jednání o přidružení. Já si myslím, že prakticky vzato toto není správný postup. Pokud chceme vyslat jasný signál tomuto autoritářskému režimu v Turecku, musíme ty rozhovory zcela ukončit. Ale pokud eh, budeme na jednu stranu tvrdit toto a na druhou stranu budeme vesele dál jednat, nevysílá to správný signál. Takže proto je potřeba ty rozhovory ukončit bez jakýchkoliv dalších podmínek. Děkuji a tím jdeme zpět k EPP. Pan Salafranka, dvě minuty. Děkuji. Já jsem um, um, velice pečlivě přečetl tuto zprávu a um, velice pečlivě zvažujeme tu situaci. Možná ty um, problémy jsou výraznější než ty um, věci, které jsou snazší. E, chází tam k stále větší autoritářské školství, eh, všechno souvis, všechny události v souvislosti s tím referendem. A závěry této zprávy musí vést k určité změně směru. Když se podíváme na vztah mezi EU a Tureckem, tak tady musíme udělat nějaké změny, podívat se na naši odpovědnost. A v této zprávě se hovoří o Eh, rovnováze, o respektování kodenských kritérií, o významu migrační dohodě, což je citlivé téma pro nás. A pak samozřejmě podmínky <clears throat> strategického partnerství Turecka v transatlantické alianci. A kde nemusíme skutečně eh, zdůraznit <clears throat> červenou linii, což jsou lidská práva. Musíme se podívat na to, zda Turecko skutečně bude znovu zavádět trest smrti. Tady musí být určitá červená linie, neměli bychom ji překročit na základě stávajících eh, okolností. Je to vyvážená zpráva a všechny prvky jsou v této zprávě. A mm, uvidíme, Eh, musíme identifikovat jasnou linii, abychom viděli, eh, jak se ty věci budou vyvíjet dál. Pan Papadakis. Spravodaj eh, správně řekl, že ta situace s Tureckem je obtížná. A této chvíli se musíme podívat na celkovou situaci. A myslím, že jsme udělali chyby v souvislosti s Erdoganem a vidíme, že jeho arogance jenom stoupá během let. Bylo by katastrofou pro Evropskou unii se na to dívat jenom ekonomicky. a dívat se jenom na eh, eh, ten vztah jako business, To, to by bylo špatné pro demokratické síly v Turecku, které eh, čekají od nás podporu. Neopouštějme je. Poskytněme jim podporu. Nesmíme posilovat Erdogana a umožňovat mu aby i nadále um, stupňoval represálie na domácí stejně. Je tady problém s Kyprem, eh, s obchodním loďstvem kypr, kyperským, eh, které, které se objevují mm, každodenně. Nám nestačí uh, Eh, říkat, že chceme, aby Turecko hrálo pozitivní roli. Oni eh, se mm, Oni vlastně přivedli ty diskuse do slepé uličky, eh, co se týče jednání hodně Kypru, což je obrovský problém. No. López, dvě minuty. Děkuji. Chci poděkovat především zpravodajce za poslední léta se věnuje otázce turecko a já sdílím vizi, ehm, kterou zachytila ve své zprávě. Velice stručně vidím, že dochází k transformaci ehm, podstaty fungování státu tuto eh, informaci zaznáváme v posledních letech a bohužel státní převrat to ještě urychlil. Jako eh, finální horizont se ukazuje mm, mm, ústavní reforma, která ale vzdaluje Turecko od právního státu, od demokratických hodnot a tak dále. EU zdůrazňuje kodenská kritéria, která jsou potřeba eh, pro mm, vstup do EU. E, otázka je, co dělat. Přerušit přístupová jednání, protože je pravda, že cesta, kterou se vydalo Turecko, znamená, že je takto nemožné vstoupit do EU. Ale je třeba se dívat i na další aspekty do budoucna. Otázka, než, než otázka, zase nám to líbí nebo ne. Bohužel prostor k jednání, který jsme měli s Tureckem, Eh, to byl ten přístupový prostor. Když ustoupíme od těch přístupových jednání, otázka je, jak vůbec budeme moci ovlivňovat Turecko. My jsme si samozřejmě vědomi, že mm, tento cíl je vzdálený, pokud ne nemožný. Mm, další aspekt je jeden ze způsobů, jak můžeme ovlivňovat Turecko, mm, fondy a vstupní jednání. Další věc, co je důležité pro obyvatele v Turecku, Mm, je důležité, aby existoval atraktivní horizont eh, vstupu eh, do EU nebo mm, nějakých vztahů minimálně jako celní unie. To eh, by byla možnost, jak ovlivňovat vztah k Turecku. Děkuji. Já považuji za dobré, že o tom vážně jednáme, jak dále přistupovat k Turecku, jak řekl Elmar Brok aby celní unie byla klíčová, eh, klíčovou otázkou eh, v souvislosti s lidskými právy a těmi kritickými eh, výhradami, které máme vůči Turecku. Pak je tady um, turecká diaspora, um, náboženský uh, orgány v Turecku došlo k obměně osob, které pak zmizely což jsou problémy, které musíme řešit v souvislosti s dalšími věcmi. Děkuji. Dále pan Front na dvě minuty. Děkuji. Děkuji Katy za této zprávu. V té zprávě se projevila velká odvaha a my jsme v extrémně obtížné situace, protože tady je jenom, nerec, nejenom turecká vláda, která, eh, kterou ve všech bodech eh, no, a jejich činech odmítáme. Máme také 50 ehm, tureckých obyvatel, které jsou na druhé straně a z naší strany mm, eh, mm, sluhují podporu, což je pro nás ehm, ten nejdůležitější úkol když úplně přerušíme jednání a podnikneme v téměř všechny ostatní kroky, které by pomohly turecké vládě, pak ten rozdíl je malý. My mluvíme o vládě, která současně e, zatkla tisíce lidí, e, aniž by byly nějaké procesy, vůči nim zavírá soudce, žurnalisty. E, s takovou vládou o něčem vůbec jednat, je, eh, jak se není příliš daleko zraké. Hmm, to ne, eh, nebo není to příliš eh, daleko zraké z naší strany. Co řekl kolega, k tomu, co řekl kolega Lambsdorff, chválil Rakušany, že byli jediní, kteří se jasně vyjádřili, mm, že bychom neměli už dále jednat. A jediné, co Eh, musím tady namítnout, že nejde o rakouský postoj k Turecku, ale k vnitřní politik. Je to vnitřní politika, která vyvolala tento krok. A to je na tomto tragické, že <clears throat> nemyslíme na Turecko, ale na volby v Rakousku. A tím už jsem řekl dost. Děkuji. Yeah. <clears throat> And then we have the last... No, a poslední řečník, pan Navarides. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říci, že tato stanovisko je velmi niancované a detailní porovnání s předchozími stanovisky podobného typu. A také velmi dobře popisuje situaci v Turecku. Samozřejmě jsou tu i další dimenze problému Kypra a Sýrie, kde je text ještě možné zlepšit. Když hovoříme o Turecku, bohužel si musíme přiznat, že zemí nehýbá opozice, ale Erdogan, ten má všechny v hrsti. A všechny připomínky k referendu, všechny komentáře, které proběhly už pře, kdyby tedy proběhly již, již měsíc před referendem, měly by naše připomínky daleko větší eh, kredit, než eh, když jsme komentovali teprve poté. Nesmíme také zapomínat na celou řadu vězněných, kteří zahájili hladovku. Je mezi nimi mnoho žen a konečně a k tomu se vyjádřit. A konečně připomínka ke Kypru. Návrh stanoviska hovoří o stažení ozbrojených sil a navrácení Famagusty. Já chci říci, že právní stát v Evropské unii je založen i na respektování mezinárodního práva a dohod, které je třeba respektovat. A Turecko z tohoto pohledu má zapovinnost ratifikovat celní unii, kterou musí podepsat všechny členské státy Evropské unie. A to je něco, na čem se můžeme točit. Děkuji a nyní dám slovo zástupci komise a poté zástupci vnější služby. Děkuji. Pane předsedu, děkuji, že jste nám dal slovo v této velmi důležité debatě. Můžeme pouze souhlasit s paní zpravodajkou, s paní Píry, pokud je o popis situace v roce 2016 a na začátku letošního roku. Ta situace v Turecku je mimořádně komplikovaná, to tež platí o vztazích Turecko-Evropská unie. Musíme řešit zásadní problémy v tomto vztahu a to velice opatrným, vyváženým způsobem. Vy v rámci návrhu stanoviska upozorňujete na vyhodnocení situace, které provedla komise, zveřejnila k tomu zprávu v roce 2016 a také naše komentáře v této věci, které byly obsahem zprávy z listopadu 2016. A e, také navrhujete přijmout usnesení. My musíme e, důvody, e, které vedou k tomuto návrhu, podpořit, protože tedy není nejsou uznávána základní práva, nezávislost soudnictví, základní lidská práva, vláda zákona a pořádku a podobně. Takže na to upozorňujete oprávněně. Komisař Hahn na setkání s parlamentem před pár dny řekl, že poté, co došlo k provedení ústavních změn v Turecku, je třeba otevřít debatu o budoucnosti našich vztahů. My jsme velmi důkladně uvažovali o, tedy, o tom, co se objevilo během debaty na toto téma na plenárním zasedání minulý den a také dnes ráno. A také tedy víme, že o Turecku se bavili ne, na svém neformálním zasedání ministři zahraničí tento pátek. A ti se tedy na svém setkání eh, v Maltě vyjádřili pozitivně ve smyslu toho, že je třeba znovu zahájit dialog a tento dialog je třeba normalizovat. Ovšem, co je naprosto zásadní, co je, co musíme prodiskutovat přímo, jsou tedy určité záležitosti, o kterých jsme debatovali nejprve bilaterálně mezi, eh, mezi komisařem Hánem, zástupcem vnější služby a tureckým ministerstvem zahraničí. A na základě toho jsme vydali komuniké kterého se budeme v příštích týdnech držet. Turecko podle něj zůstává jedním z našich nejdůležitějších partnerů a naše vztahy budou nadále velmi odstíněné a budeme spolupracovat v celé řadě oblastí. A je v našem zájmu nadále pokračovat v našich vztazích s Tureckem, ale potřebujeme naléhavě, aby tento dialog byl opravdu otevřený a upřímný a přímo s tureckými orgány. Děkuji a nyní za vnější službu. Děkuji. Jenom velmi stručně chci podpořit to, co tu řekla eh, kolegyně z komise. Můžeme každého ujistit, že nemlčíme a nebudeme mlčet. Připomínky vysoké zástupkyně Mogariny po zasedání v Gimnik eh, v podstatě odpovídají tomu, co Katy popsala ve svém stanovisku. Já jí chci poděkovat za tento velice užitečný dokument. My také máme určité obavy z toho, jak vyznívají závěry komise a její zjištění. Budeme nadále podporovat občanskou společnost v Turecku prostřednictvím našich nástrojů vnější politiky. Je naším zájmem, aby Turecko bylo stabilizované, prosperující a demokratické a nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je prostřednictvím dialogu. Takže já souhlasím s tím, co tu řekla Miriam. Je třeba jednat z očí do očí. Nevím, kdy se sejdou naši představitelé příště. Každopádně bude velice zásadní, abychom vedli upřímnou a otevřenou diskuzi s Tureckem. Je velice důležité, aby nám Turecko potvrdilo, zdali vůbec chce zůstat kandidátskou zemí a pokud ano, tak ví, že bude muset dodržet kodaňská kritéria a tam tedy patří i takové věci jako dodržování demokratických principů, vláda zákona a pořádku a podobně. A ještě dám slovo paní zpravodajce, aby debatu uzavřela. Děkuji, děkuji všem kolegům, protože navzdory tomu, že naše ideologie a politická stanoviska jsou rozdílná, v podstatě se díváme stejně na to, co se děje a také na možný další vývoj. Nejprve eh, vám chci kolegové říct, co není ve stanovisku. Jak už víte, sekretariát se už usmívá. My jako zpravodajové jsme omezeni tím počtem znaků, které můžeme použít. A je úplně jedno, jestli je to stanovisko k důležitému tématu nebo méně důležitému. Nemůže mít prostě víc než 9 tisíc znaků. To znamená, že do toho stanoviska se nevejde všechno. A já tedy sdílím a znepokojení těch, kterým chybí v textu víc k problematice Sýrie a Kypru. A máte také možnost tomu předložit pozměňovací návrhy. Ta lhuta je 9. května. Již v roce 2004 jsme se vlastně z politického hlediska rozhodli, jak by měly vypadat budoucí vztahy s Tureckem. Někteří z nás si nikdy nedovedli představit členství Turecka v Evropské unii, a to z velmi dobrých důvodů. A je to tedy slyšet i během této debaty. Teď je otázka, jestli přerušit přístupová jednání a podobně. Aleksandr Lambsdorff zmínil rakouskou pozici. Mně se rakouská pozice nelíbí, tedy ta vládní pozice. A to proto, že stejná vláda, pokud by Turecko bylo tou nejdemokratičtější zemí v, Ture- eh, v Evropě, by stejně nechtělo evropské členství. Takže buďme upřímní, můžeme se na věci dívat rozdílně, jsou tu však základní principy jako vláda zákona pořádku, dodržování demokratických principů a na těch bychom měli v debatě trvat jak už tady někdo řekl, pokud se budeme držet ustanovení smlouvy, tam se říká, že pokud dochází k opakovanému porušování, a my se shodneme na tom, že to porušování základních práv je opakované v Turecku, pak by mělo dojít k pozastavení, místo toho, abychom znovu všichni si lámali hlavu nad tím, jak by mělo vypadat budoucí uspořádání mezi Tureckem a Evropskou unii. Já se však přikloním k názoru většiny v tomto parlamentu, Renáta také eh, zmínila další vývoj. Pokud dojde k pozastavení přístupových jednání, neměly by být dále vypláceny prostředky. Eh, jsou to prostředky, které, vynakla- které má k dispozici vláda v Ankaře, ale my bychom asi byli radši, kdyby se z nich podporovaly ty demokratické síly v Turecku, které Ankara zrovna neschvaluje. Takže když se podíváme na problematiku formálního pozastavení, musíme řešit i problematiku toho, co s těmi prostředky. Mně jde o to, aby byly vynaloženy tak, aby opravdu pomohly obyvatelstvu Turecka. A Maríče také řekla, že tady nejde o nějakou politickou vizi toho, jak tedy by měl vypadat konec přístupových jednání. Ne, tohle není teorie, ale přímý důsledek vývoje v Turecku. Ne, navíc tedy by bylo opakovaně řečeno, že my vlastně nerespektujeme výsledky referenda, ale ono je to opačně. To referendum má určité důsledky, a to také na vztahy mezi Evropskou unii a Tureckem. Nejde o, o to, zdali akceptujeme většinové rozhodnutí či ne, ať už k němu padlo za spravedlivých okolností či ne. A problematika Kypru, problematika eh, Nikosie, tady jsem ráda, že tedy ta jednání přímo na místě se znovu rozběhla a je jasné, že tady eh, se to vyžádá podporu nás všech a také Turecka, aby se podařilo tyto desítky let trvající rozdělení ostrova překonat a to ke prospěchu obyvatel na obou stranách ostrova. Ve vyhodnocení situace v Turecku se shodneme, ale na jedné straně říkáme, že tedy členství v celzní unii je takovou pákou, kterou máme na Turecko a proč ji potom nepoužít? Jak můžeme pomoci demokracii v Turecku, pokud nenasadíme páky, které máme? Tady mám trošku problém pochopit, jak pomoci lidem, jestliže nehledáme nástroje, které vlastně již máme k dispozici. A jenom velmi stručná reakce. Já si velice vážím spolupráce v posledních třech letech s Evropskou komisí a vnější službou. Ale pokud jde o komisi, ten signál, který jsme vyslali eh, minulou středu na setkání s komisařem Dehan, byl jasný. Říkali jsme, věci nemohou běžet jako do posud. A to, myslím, zaznělo jasně. A já doufám, protože komise nemusí čekat na členské státy, může konat sama o sobě. A já tedy čekám, že komise vypracuje vyhodnocení toho, zdali současná situace odpovídá nebo neodpovídá korenským kritériím. Na to nemusíte čekat do roku 2018 na změnách. Ústavy se tím nic nezmění. A já doufám, že komise k tomu zaujme stanovisko. A pokud jde o vnější službu, ano, pokud tedy si přečteme veškerá tisková prohlášení vnější služby vidíme, že vyjadřuje znepokojení, ale na čem záleží je tedy aktuálnost toho signálu. A signál, který jste vyslali na Maltě, Turecko pochopilo tak, a já to ilustruji titulky tureckých novin, že Evropská unie pochopila svůj omyl. Takhle vypadaly titulky v Turecku. To znamená, že jste nevyslali jasný signál, pokud jde o základní lidská práva minulý víkend na Maltě. To jsou tedy některé moje připomínky. Já také děkuji kolegům, že jste udělali čas na tuto diskuzi a jako každý rok se těším na další a dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji a doufám, že my jako parlament vypracu- zaujmeme určité společné stanovisko a konečně, abychom si ulehčili nalezení kompromisu, pomohlo by, kdyby kolegové předkládali pozměňovací návrhy v angličtině. Není to povinné. A chápu, že někteří lidé chtějí předkládat návrhy ve svém rodném jazyce, ale celý proces by to výrazně ulehčilo. Děkuji. Děkujeme vám. Předpokládám, že je před vámi spousta práce, abych vám trošku usnadnil. Zopakuji, že... A pan Lambsdorff? Ano, e, já jsem tady byl e, přímo osloven, jednací řád mi umožňuje se e, stručně vyjádřit. Pan Brok špatně rozuměl. Já jsem nehovořil o kodaňských kritériích, ale o tom jednacím rámci. O to tady jde. To by si měl pořádně přečíst ty, Elmare. A máš pravdu, naše pozice se změnila, pozice liberálu, ale podobně jako velký liberál Konrad Adenauer, ani politický nepřítel nám nemůže zabránit ze dne na den se stát chytřejšími. A dobrý politik sleduje realitu, takže ano, máš pravdu, naše pozice se skutečně vyvinula. No ale velice stručně, pane Broku, eh, pan Hrabně Lambsdorff a liberálové Eh, jsou nejschopnější právě v tom se co nejlépe přizpůsobit aktuální situaci. Tak dobře, tak tím se snad vyjasnilo jakékoliv zmiňování kohokoliv. Zopakuji, že termín pro pozměňovací návrh je 9. května v 18 hodin a věřím, že se vám podaří projednat i kompromisy v další práci. Teď eh, jsme tady ukončili bod 4, jdeme na bod 5. Doporučení radě k 72. zasedání valného schromáždění Organizace spojených národů. Dovolte mi připomenout, že každoročně AFED připravuje doporučení eh, parlamentu pro radu na další zasedání valného schromáždění OSN. Cílem je přispívat k přípravám eh, priorit EU konkrétně teď pro 72. zasedání valného schromáždění OSN. Rada své priority přijme v červenci a naše zpráva by měla být přijata v AFETu v květnu. Co se týká návrhu zprávy, obdrželi jsme 255 pozměňovacích návrhů. Schůze stínových zpravodajů proběhne zítra, kde se bude hovořit o kompromisech, eh, které rozeslal sekretariát. Eh, jsme rádi, že je tady paní Marinesku, aby představila tu zprávu jménem pana Kovačeva, který je zpravodajem, přičemž eh, projednáme pozměňovací návrhy. Návrh zprávy se bude rovněž diskutovat na zítřejším prvním zasedání pracovní skupiny EU OSN od 14 do 15 hodin v místnosti ASP A1D1, říká pan předseda. Tedy teď dávám slovo paní Marinesku, aby představila zprávu. Děkuji, pane předsedo. Kolega Marinesku ve výboru AFET není, já se jmenuji Manesku a chápu, že to je tak podobné, že jste se snadno spletl. Kolega Kovač. Pan Kovačev se nemohl zúčastnit, má jiné naléhavé povinnosti. A když dovolíte, proto přečtu jeho prohlášení. Eh, děkuje všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy, eh, všem členům pracovní skupiny EU OSN, stínovým zpravodem a politickým poradcům za konstruktivní přístup a děkuje také excelentní podpoře sekretariátu AFET. Rád by připomněl, že v loňském roce jsme se vrátili na tradiční fórum každoročních doporučení pro radu jako přípravu priorit EU na valné schromáždění OSN, které rada přijme v červenci. V této zprávě parlament hovoří o doporučeních pro radu, co se týká míru a bezpečnosti, boji proti terorismu, neproliferaci a odzbrojování, migraci, lidská práva, demokracie, právní stát, rozvoj, změna klimatu a reforma systému OSN. Předloženo bylo 255 pozměňovacích návrhů. V letošním roce nebudeme mít stanovisko výboru DV, ale představili jsme inkluzivnější pozměňovací návrhy k otázkám rozvoje. Obecně vzato zde je velký počet návrhů jdoucích stejným směrem, což snad zjednoduší přípravu kompromisu. Proběhne schůzka stínových zpravodajů a to zítra Spravodaj doufá v konstruktivní přístup, podobně jako v loňském roce, kdy se odsouhlasilo 22 kompromisů. Eh, pracovní skupina k OSN má rovněž zasednout zítra. Dovolte mi zdůraznit několik opakujících se témat. Eh, za prvé, zajistit, že valné schromáždění OSN ve spolupráci s EU a USA poskytne veškeré nástroje pro zajištění řešení dvou států na základě hranic z roku 1967, kdy Jeruzalém bude hlavní město obou států a bude zajištěna bezpečnost izraelského státu s bezpečnými a uznávanými hranicemi že se bude dále posilovat role R2P jakožto důležitý princip členských států OSN při řešení krizí lidských práv a rozvoje, že se posilí odolnost společenství, na které cílí extremistická propaganda, která jsou zranitelná radikalizaci, včetně mimo jiné řešení hospodářských, sociálních, kulturních a politických příčin, které k radikalizaci vedou že se vyzvou členské státy OSN, aby se připojili k soudnímu dvoru tím, že ratifikují římský statut um, a budou ratifikovat také pozměňovací návrhy z Kampaly, že se podpoří dlouhodobý cíl, že by EU měla křeslo na rozšířené radě bezpečnosti a že apelujeme na členy rady bezpečnosti, aby nepoužívali své právo veta v případě eh, zločinu proti lidskosti. Že se e, bude podporovat nová reformní agenda generálního tajemníka OSN, že se bude podporovat reforma mírové a bezpečnostní architektury OSN, fungování a architektura sekretariátu, že se to bude zjednodušovat, decentralizovat a flexibilizovat a že se zharmonizuje finanční organizace OSN už bylo řečeno, rada obvykle schvaluje ta, eh, ty závěry každý rok v červenci eh, na to valné schromáždění, které začíná v září. A proto po pozitivním hlasování v AFETu na konci května a po eh, schválení na červnovém plénu v EU budou doporučení EP přeposlána radě pro oficiální zvážení. Spravodaj doufá, že tu zprávu a veškeré kompromisy ke kterým, eh, na kterých se shodneme snad zítra, shledáte konstruktivními a že oboje podpoříte 30. května na plánovaném hlasování ve výboru AFED. Děkuji. Eh, ano, děkuji, omlouvám se za zmatení těch jmen, eh, do budoucna si na to dám pozor. Teď jménem SAD za paní Post, pan Freund. Děkuji, pane předsedo. To je, je to po druhé, co za, e, vstupuji paní Post za zprávu, kterou jsem původně žádal, ale nevadí, já to eh, rád přečtu. Nejprve bych chtěl omluvit eh, Sarajevo Post, našu stínou zpravodajku, protože tady nemohla být vzhledem k jiným závazkům. Chci poděkovat zpravodaji panu Kovačevovi za vyváženou zprávu. Také se chci vyjádřit k tomu, co prezentovala frakce NSD, bezpečnost, mír, role žen. A e, cílem je zdůraznit rol, význam role žen a participace na mírových bezpečnostních procesech v souladu s rezolucí e, z Rady bezpečnosti OSN. Také chceme posílit um, a mainstreaming aktivit eh, rovnosti mužů a žen. Také jsme podali pozměňovací návrhy, co se týče odpovědnosti chránit. SND k migraci uprchlíkům a klimatickým uprchlíkům vyzývá k přístupu založenému na lidských právech při, při řešení problematiky uprchlíků a legálních kanálů migrace. Dále žádám diskusy o klimatických uprchlících a právní definici v mezinárodním právu, protože to bude stále důležitější v budoucích letech sledem globálnímu oteplování. Boj proti terorismu. Zdorozňujeme význam integrace lidských práv a právního státu do politik eh, boje proti terorismu, že by měly být klíčovými pilíři těchto politik, aby mm, bylo schopné řešit příčiny terorismu. Pozměňovací návrhy podporují Eh, odolnou společnost a občanskou společnost lokálních aktérů. Dále nešíření jaderných zbraní od zbrojení. Žádáme vytvoření právního rámce v souladu s mezinárodním právem o ozbrojených robotech a dronech vzhledem k rychlému technologickému pokroku v této oblasti. Je důležité, aby EU mm, bylo aktivní v této oblasti vzhledem k tomu, že jeho význam eh, stále poroste lidská práva, demokracie, právní stát. Návrhy zdůrazňují potřebu chránit nejzranitelnější skupiny, především děti, mladé ženy, a možnit jim jednat jako agenti změny, aby eh, tím, že se budou angažovat ve všech fázích mírové a humanitární práce. LGBTI tady bylo, eh, bylo zdůrazněn um, význam kroků pro propagaci práv LGBT a e, proti veškerým typům násilím na těchto osobách. Dále se zaměřujeme na ochranu domorodých obyvatel, Romů. Vyzýváme OSN, aby implementovali doporučení zvláštního zpravodaje OSN o současných formách e, diskrimin- rasové diskriminace, xenofobie netolerance. Um, teď udělám pauzu, aby tlumočníci to mohli dohonit. Reprodukční práva. Žádáme přes hraniční iniciativy ochranu práv žen, hm, implementaci platform v e, akční plán. Biznis a lidská práva, tady to trošičku zkrátím. Hm, lidská práva my Podporujeme práci Vysokého komisaře OSN pro lidská práva na zlepšování odpovědnosti a přístupu k eh, ochraně pro oběti eh, porušování lidských práv, aby přispěli k spravedlivějšímu systému domácího práva a opravných prostředků, především v případech závažných porušení lidských práv eh, v oblasti biznesu, podnikání. Dále chceme mezinárodní právní nástroje. EU <clears throat> Žádá také reformu OSN. SND prosazuje reformu Rady bezpečnosti, by eh, odrážela lépe novou realitu. Eh, návrh 235 eh, požaduje respektována společná pozice vzhledem k odstoupení Británie z EU. My ale chceme jedno křeslo pro EU na Radě bezpečnosti OSN. Chceme prosazovat reformu Rady bezpečnosti, používání práva VETA, když se objeví důkazy o e, zločinech proti lidskosti a žádat e, OSN, aby přijímala kroky vlastně globálního odzbrojování, nešíření jaderných zbraní. A na závěr, my všichni se těšíme na spolupráci se spravodajem a doufáme, že dosáhneme dohody s novými politickými skupinami v nadcházejícím Eh, kompromisních jednáních. Děkuji. Alde, pan Kišok. Děkuji. Také chci mm, poděkovat panu Kovačovovi za přípravu tohoto doporučení. Je velmi důležité, aby Evropská unie měla společné priority nadcházející valné eh, schromáždění OSN. A je potřeba zvýšit eh, přítomnost EU a členských zemí v rámci OSN. Eh, jsme rozděleni v řadě globálních otázek a proto doufám, že toto bude příležitost ukázat světové komunitě, že EU dokáže mluvit jedním hlasem. Je eh, zdůrazněno, že EU je jedním z nejvíce angažovaných obhájců lidských práv základních svobod, kulturních hodnot a demokracie a právního státu. EU by však mělo i nadále podporovat multilaterální pokusy hledat e, politická mírová řešení konfliktu na Středním východě a Severní Africe a e, požadovat respektování mezinárodně uznávaných hranic a teritoriální integrity východoevropských, jihokavkazských zemí a podpora diplomatická řešení, mírová řešení eh, přetrvávajících konfliktů. Dále je třeba zdůraznit, že nadále podporujeme ekologickou udržitelnost, boje proti klimatickým změnám a propagaci mezinárodních opatření a kroků, zlepšování kvality životního prostředí a udržitelného eh, řízení přírodních zdrojů. Děkuji. Děkuji. Pan Schulz jménem GUE NGL. Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat zpravodaji eh, za návrh stanoviska. A musím se přiznat, že celá řada pozměňovacích návrhů, které měly předložit moji kolegové v tomto ohledu, mohu podpořit. Chci však upozornit v rámci této diskuze na to, že se potýkáme s dvěma hlavními problémy. Když se podíváte na to, v jaké situaci se nachází Evropská unie z pohledu Brexitu, z pohledu rostoucí vlny nacionalismu v celé řadě členských států, musíme si připustit, že Evropská unie v rámci fungování OSN má vlastně daleko větší možnost ovlivnit situaci a řešení konfliktu, pokud bude vystupovat jako celek. A to se týká tedy především té kapitoly stanoviska, která hovoří o úloze Evropské unie v rámci OSN. A tady chci upozornit na to, že bychom měli uvažovat, do jaké míry eh, nám stačí jedno křeslo a jak ho dosáhnout. Tady se můžu připojit k příslušnému pozměňovacímu návrhu na toto téma. Je však třeba, abychom si eh, přiznali, jak jsme vlastně dospěli k tomuto bodu během jednání k Brexitu z pohledu příštího 1,5 roku. A také si myslím, že zúžení práva na veto je také jednou z možností, ale je třeba to posuzovat v návaznosti na to, že země, které zasedají v Komise pro lidská práva, musí mít nadále možnost přispět k řešení konfliktů. My jako skupina můžeme tyto pozměňovací návrhy obecně podpořit za předpokladu, že Eh, tedy ještě budou předmětem diskuzem, ale především je důležité, abychom je pak implementovali v naší každodenní praxi. A tím vlastně přispěli ke snahám OSN o konkrétní změny. A druhá velká kapitola, druhý velký problém, který je pro nás velmi důležitý, tím je posílení kapitol ve zprávě, které řeší životní prostředí, rozvojovou pomoc, klimatické změny. Když se totiž podíváte na věc do detailu, zjistíte, že problémy, se kterými se potýkáme na úrovni národní politiky, jsou do značné míry způsobeny neuspokojivou situací právě v těchto oblastech. A k tomu jsme předložili určité pozměňovací návrhy k této části zprávy a také podporujeme pozměňovací návrhy ostatních kolegů v této věci. Já se těším na velmi zajímavou spolupráci na půdě pracovní skupiny pro OSN a doufám, že nadále navážeme na dobré zkušenosti z naší spolupráce. Děkuji. Děkuji. A nyní za FDD. Děkuji. Existovala skotská popová skupina Vila Mitry, jejíž eh, slavný song měl refrén Nic se nemění, nic se nemění, všechno jak předtím. A já mám ten pocit, když se podívám na, stanovi- na tohle stanovisko i na předchozí, a to za situace, kdy Evropská unie by měla konečně um, tedy ukázat svoji moc a usilovat o křeslo uh, v Radě bezpečnosti. A nyní tedy začala jednání k Brexitu a pan Schulz, který velmi často, a to je docela legrační na složení vaší frakce, velmi často totiž naše frakce hlasují schodně, ale asi Tady máte pravdu, že říkáte, že je třeba bojovat s nacionalismem po celé Evropské unii, já bych řekl i s populismem, ale o to tady jde. Já jsem vedl kampaň za odchod z Evropské unie eh, v posledních 21 letech a eh, argumentoval jsem tedy tím, že eh, větší míra integrace povede k nárůstu nacionalismu v členských státech. A to je přesně to, co teď vidíme. Takže pokud chceme jedno křeslo na Radě bezpečnosti, a to, tady to ilustruji situací v francouzských prezidentských volbách minulý týden, že náš tedy postoj vlastně nahrává do karet ostatním. My, jakožto Spojené království, tedy přijdeme o křeslo v Radě bezpečnosti, ale vy nejednáte razantně. A velkou předností v zahraniční politice je, když Švédsko, Polsko, Litva a tak dále, které se dívají na celou řadu otázek rozdílně a ta národní identita, národní cíle se liší, však mohou postupovat důrazněji na půdě OSN, pokud budou zastupovat svá práva samostatně, ne tedy se snažit o jedno křeslo za celou Evropskou unii, které bude reprezentovat stanovisko, na kterém se celá Evropská unie musí shodnout. Takže vás ještě nepřekvapí, že budu hlasovat proti této zprávě, tak jako jsem hlasoval proti té předchozí. A děkuji nyní za SND, paní Konec. Je mi moc líto, že jsem nestihla předložit žádné pozměňovací návrhy, ale je tu jedna věc, na kterou bych se chtěla zeptat zpravodaje a stínové zpravod... stínových zpravodajů. Samozřejmě, že pozměňovací návrhy do značné míry upraví tu část textu, která se týká rozvojové pomoci, ale bylo by dobré, kdybychom tedy vlastně představili stanovisko parlamentu k této věci, zvláště tam, kde jde problematiku daňových úniků a zvláštního výboru k takzvaným Panama Papers. Tedy tomu panamskému skandálu. My už jsme se setkali s odborníky eh, na daňovou problematiku z rozvojových zemí, na odborníky, kteří řeší odliv kapitálu eh, právě z těchto zemí. Kapitálu, který tedy původně pochází ze eh, rozvojové pomoci, ale také jsou to tedy vlastně peníze, které je třeba proprat, protože jsou výsledkem nějakých kriminálních aktivit. A to je něco, s čím bychom měli bojovat na globální úrovni a měli bychom tedy i podporovat práci příslušné pracovní skupiny OSN, která tuto problematiku řeší. A byly vyvíjeny určité snahy na konci roku 2015, ale co je zvláštní, nebo asi ne, některé členské státy Evropské unie tyto snahy bojkotovaly. A já myslím, že parlament by tedy měl jasně promluvit v tomto ohledu a vyžadovat zahrnutí zmínky o této problematice do kapitoly o rozvojové pomoci. Pan Vejronen za Alde. Pane předsedo, tento návrh kolegy Kovačova je dobrým základem pro vypracování zprávy. V této zprávě, v tomto návrhu zprávy je kladen velký důraz na bezpečnost, což je tedy tendence tohoto výboru i celého parlamentu. Ale příliš malá pozornost je věnována těm ostatním eh, aktivitám OSN, Nesmíme zapomenout, že systém OSN vlastně řeší veškerou multilaterální spolupráci na světě. A Evropská unie má vůči pozici například v oblasti obchodní politiky, rozvojové pomoci a životního prostředí. Tato témata by měla být více zohledněna v tomto stanovisku. které tedy hodnotí fungování valného schromáždění OSN. Já jsem v tomto duchu předložil několik pozměňovacích návrhů, především pokud jde o problematiku rozvojové pomoci a reformy systému OSN a úlohy výboru hospodářského a sociálního výboru, tedy úlohy, kterou tento výbor může hrát protože ta hospodářská sociální dimenze je minimálně stejně důležitá jako dimenze bezpečnostní. A já myslím, že bychom měli tedy věnovat pozornost i dalším oblastem, nejenom bezpečnosti, ale také, protože vlastně veškerá globální spolupráce má i svůj bezpečnostní aspekt. Já se také těším na další práci pracovní skupiny, která bude řešit vztahy mezi OSN a Evropskou unii a doufám, že dosáhneme lepší vyváženosti a toho, jak funguje systém OSN. Děkuji. Já chci zdůraznit před tou zítřejší diskuzí, že je třeba tady věci formulovat jasně a my v rámci Evropské unie bychom měli ukázat, že tedy sice nemáme ještě jasnou strategii, ale máme jasnou vizi a jde nám nejenom o posílení viditelnosti, ale jde také o to, aby eh, tedy eh, naše politika byla prosazována i prostřednictvím rozvojové pomoci a tady tedy musíme eh, jak více zviditelnit náš přínos. Děkuji. Tím tedy končí debata. Práce na pozměňovacích návrzích může běžet až do zítřka. Hlasovat budeme 30. května a na plenárním zasedání to bude řešeno v červenci. Tím končím jednání k bodu 5. Bod 6 můžeme zahájit teprve v 11, takže máme desetiminutovou přestávku a znovu se sejdeme v 11. Děkuji.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 <clears throat> Tak vážení kolegové, máme 11 hodin, budeme pokračovat eh, ve schůzi výboru AFET. Máme tady konec konců i zpravodaje, takže můžeme. Teď tedy bod 6 na pořadu jednání. Zřízení nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru. Projednání návrhu zprávy. Je to druhá výměna názoru eh, v našem výboru po rozpravě s SVČ a s komisí 20, eh, tedy první proběhla 21. března. Na úvod dám slovo zpravodaji. Monsieur le Président, je ne serai pas très long parce on a déjà eu l'occasion euh, de discuter de... Jsme měli příležitost diskutovat. J'ai présenté peu d'amendements. Um, mám několik mm, eh, pozměňovacích, jenom málo pozměňovacích návrhů k té eh, formě a k podstatě věci, protože ten text, eh, který mm, ještě je, mm, se na něm hodně pracovalo, je to velice úzce vymezené téma, není tam příliš mnoho modifikací k té podstatě věci, Tady je problém eh, urgentního přijetí tohoto textu, protože již máme velké spoždění. My se budeme vyjadřovat k, na, k nástroji, eh, která, eh, kterou rada chtěla již vytvořit několik let. To misi, mise Evropské unie již na to čekají několik let a podmínky za kterých to konečně bude eh, eh, realizováno, z naší strany nevyžaduje příliš mnoho pozměňovacích návrhů. My jsme ehm, měli první výměnu se stínovými zpravodaji, jimž děkuji za jejich příspěvek od té doby, co jsme se sešli minulý týden, tak jsem již eh, zvážil některé připomínky, které byly podány především eh, k tomu, co jsem navrhoval já na příštích jednání eh, s stínovými zpravodaji ehm, mm, se pokusíme ty připomínky, které nám byly poskytnuty, zapracovat, jednak od zelených a jednak od sociálních demokratů a liberálů. Výměna názoru, kterou jsme měli, ukázala, že je možné eh, ty naše názory sladit. Nezapomeňte, a to platí i pro mě, že neděláme návrh zprávy. My e, měníme regulaci, tedy jsme ve velmi, právně jsme, máme velmi omezený prostor. I když snaha je, nebo chuť by byla, znovu přetvářet eh, celo, eh, celou tu vazbu mezi bezpečností a rozvojem a dělat z toho velkou filozofickou eh, um, filozofické téma, které je velmi důležité, ale v tomto ten cíl, který máme v tom, to, to, to není. My se vyjadřujeme k změně nařízení, aby bylo co nejoperabilní eh, velice přes, za velice přesných podmínek. Takže máme úzkou marži manévrování a já bych si nepřál eh, ten celý text měnit. Abych eh, odpověděl přesněji po výměně názoru, kterou jsme měli, myslím, že by bylo možné ehm, Eh, se zaměřovat na to nejdůležitější. Děkuji. Uh, <clears throat> thank you very much the rapporteur. Děkuji vám. Tak teď stínoví zpravodajové. A nevidím kolegy z SAD, tak se k ním vrátíme. A proto dávám slovo sám e, sobě Nečekejte, že se budu nějak omezovat co do délky, že? Ale abych byl stručný, schůzka stínových zpravodajů už proběhla. ECR souhlasí v podstatě s liní zpravodaje, chceme zprávu, která nebude moc omezována, protože to má být použitelný nástroj, prakticky použitelný nástroj. A proto zde vždy bude jakási chybová marže, nicméně rádi bychom to viděli jako nástroj, který by komise a SVČ mohli čas od času využít. Nejen jako něco, co bude v tom textu, ale něco, co bude použitelné i v reálném světě. A proto možná připravíme několik pozměňovacích návrhů, skoordinujeme to s politickými frakcemi a sdílíme linii zpravodaje, Pokusíme se to protlačit, jak nejrychleji a nejflexibilněji jen to bude možné. Tak tím končím, abych vám dal příklad. A teď už je tady kolega z SAD. Konkrétně má slovo pan Mamikins. Děkuji vám, vážení kolegové, návrh posílit nástroj stability a míru Možnost, aby EU tyto aktivity financovala z vlastního rozpočtu, je revoluc- revoluční rozhodnutí. Dává nám to mocný nástroj na dosahování rozvojových cílů v rozvojových eh, eh, bezpečnostních cílů v rozvojových zemí, ale musíme ten nástroj přizpůsobit, aby byl efektivní. Je potřeba vyslechnout si veškeré pochybnosti, veškeré otázky. Nesmíme zapomínat na jeden hlavní princip humanitárního práva, tedy neškodit. Během diskuse musíme najít odpovědi na důležité otázky. Například, existuje zde reálný problém? Někteří lidé totiž tvrdí, že tento problém skutečný není. Bezpečnostní problémy v rozvojových státech eh, se často řeší úspěšně, eh, respektive bezpečnost často neplní ehm, rozvojové cíle. A pak je otázka, zda eh, tady musíme postupovat politicky. Ti, kteří jsou proti návrhu komise, by měli navrhnout nějakou alternativu, toho, jak by EU mohla posilovat eh, bezpečnostní kapacity v rozvojových státech i bez tohoto finančního nástroje. Pokud nebudeme mít eh, spolehlivé pracovní alternativy, musíme diskutovat o kritériích a podmínkách tohoto nástroje. Například, za jakých okolností se má spustit ta podpora, zda se má zohledňovat eh, revidovaná eh, směrnice o reportingu OECD a eh, zda se budeme řídit agendou OSN 2030 pro udržitelné, pro udržitelné cíle rozvoje, pro mír a spravedlnost, kde jak si hovoříme o míru a bezpečnosti v křehkých nebo v ohrožených zemích jaký konkrétně kompromis potřebujeme, jakou roli bude hrát Evropský parlament při kontrole tohoto procesu. Abychom měli efektivní mechanismus, kolegové, musíme si zodpovědět tyto a další otázky. A my jsme samozřejmě k dispozici pro další diskuse a návrhy. Děkuji. Děkuji. Teď pan Austrevičus má hovořit jménem stínového zpravodaje za ALDE. Ano, pane předsedo, děkuji. Mi velkou ctí hovořit jménem kolegyně Hilde Wautmans, eh, která nemohla eh, přijet eh, na dnešní dopoledne. A proto přečtu poznámky, které mi poslala. Jako frakce ALDE jsme rádi, že nástroj pro mír a stabilitu bude revidován a že za výjimečných podmínek bude možné eh, použít i eh, vojenské nasazení. Eh, souhlasíme s panem Danžánem, že za určitých podmínek podporujeme vojenskou akci, která může být nutná. Kromě toho je ALDE také pro tu to celou myšlenku, že by se takováto podpora dostala jako, jaksi pod dohled Evropského parlamentu. Proto nehodláme předkládat žádné pozměňovací návrhy, které by znamenaly velké změny návrhu zprávy pana Danžána. Nicméně předložíme určité pozměňovací návrhy, tak abychom lépe vyjasnili a lépe definovali bezpečnostní pojistky a kritéria, která v tom návrhu budou. To je nutné, abychom zajistili, že umožníme podporu vojenských aktérů, ale pouze v rámci jasně definovaných mantinelů a za jasných podmínek. To je vše, děkuji. Děkuji vám. Teď jdeme na stínového zpravodaje, stínovou zpravodajku za GUE, paní Lözing. Děkuji. Jednat flexibilně, rychle, rozhodně, to je podstata té, této debaty. Pan zpravodaj, pan Danjon, použil veškerá možná slova, aby nás přesvědčil, že tady jde čistě o technickou debatu, že jde o to, abychom tento nástroj co nejrychleji učinili použitelným. Já jsem tady od jednoho kolegy slyšela slovo revoluční přístup a já si myslím, že to bychom si měli nechat skutečně rozpustit na jazyku, protože my pod pojmem revoluční eh, rozumíme něco jiného, ale toto je skutečně takzvaný kvantový skok, protože jde o vlastně civilní vnější politiku EU. A jak říkal zcela jasně pan Austrevičus, který to přivítal, řekl, že jsou všichni strašně šťastní zde v parlamentu, že konečně budeme mít možnost tento dříve čistě civilní nástroj využít nově také pro vojenské intervence. Pan Danjon pak na poslední debatě ještě jednou jasně řekl, že eh, nemocnice pro vojáky eh, bývají často čistě civilní povahy. Já si ale myslím, že jasně patří k tomu vojensko-průmyslovému komplexu a takovýmto způsobem používat tyto prostředky je vojenské použití prostředků. Eh, většině lidí zde v parlamentu je toto jasné a vítají to. Já bych ráda jasně řekla, že mimo tento parlament eh, v jiných eh, svazi, svazích ehm, ve společnosti, například v církevních svazech, kde se o tomto tématu často hovoří, se to tak nevnímá. Tam se jen velice těžce bere na vědomí, že rozvojová pomoc se využívá k vojenským účelům. A já bych vás ráda naléhavě vyzvala, abyste reflektovali tuto debatu ve společnosti, nejen abyste říkali, no tady to je vlastně taková formalitka. Nejedná se o eh, jak nám se zpravodaj snaží namluvit o čistě technickou otázku. Je to politická věc. My jako GUE NGL jsme jednoznačně proti. Eh, já jsem představila eh, pozměňovací návrhy. Nejsme pouze kritičtí, jsme skutečně vysloveně proti uh, a předložili jsme pozměňovací návrhy, které naši pozici reflektují. Pro nás je toto skutečně odporné zneužití rozvojové pomoci používat i k vojenským účelům. Nechci kolegy unudit k smrti, jen bych ráda upozornila ještě jednou na to, že z našeho hlediska toto je skutečně eh, jednoznačně proti příslušným článkům smlouvy o EU, a smlouvy o fungování EU. Tam se jasně říká, že rozvojová pomoc a do té ten nástroj pro stabilitu a mír spadá, má sloužit zejména pro boj s chudobou. A na to je potřeba pamatovat. Děkuji. Děkuji a tím jdeme na stínové zpravodaje za zelené, paní Valero. Děkuji, pane předsedo. Začnu tím, že bych řekla paní Lezing, že mi to, co říkala, nepřipadalo nudné. Vlastně bych ji ráda podpořila v celé řadě věcí, které právě zmínila ve svém vystoupení. Pro nás zelené je poměrně jasné, že tady jsme skutečně na straně chápání celé té věci tak, jak ji chápe výbor DEVE a jsme spíše tedy s nimi než s panem Danžánem, s panem Spravodajem. Samozřejmě chápeme, že pan Danžán chce leco změnit, byť toho nemění tolik, nicméně my ty změny nepodporujeme. Právní základ pro tento nástroj je rozvojová a technická pomoc a celým účelem té věci je udržitelný rozvoj. Pokud jde o rozvojovou politiku, hovoříme o boji s chudobou. Na to je potřeba pamatovat. Ano, bezpečnost a rozvoj jdou ruku v ruce, ale není to tak, že by jedno bylo důležitější než to druhé. Ale bohužel ten dojem snadno získáme, když se podíváte na ty pozměňovací návrhy. Je tu dojem, že bezpečnost je na prvním místě, ale to tak není. Většinou to bývá právě naopak. A my jako zelení bojujeme velice tvrdě za tento nástroj, ale také za civilní prevenci konfliktů obecně. Chceme, aby tento nástroj byl i nadále nástrojem pro civilní prevenci konfliktů. Nejsme proti představě, že bychom prostředky mohli používat pro tvorbu vojenských kapacit v těch případech, kdy to je skutečně nutné, ale pak je potřeba používat jiné peníze, peníze z jiných nástrojů. Máme mechanismus Aténa, a to je mechanismus, který zde v Evropském parlamentu jsme řekli, že to je mechanismus, který můžeme používat například pro obranou unii. A máme ještě celou řadu jiných metod. Máme eh, radu eh, CFSP, která může o čem rozhodovat. A je potřeba rozlišovat mezi tím, co to je civilní a co to je vojenské používání rozpočtu musíme eh, pamatovat na to, odkud ty peníze přicházejí. Protože pokud vezmeme peníze z rozpočtu na rozvoj, tak eh, to by mělo být kompatibilní s kritérii DAC OECD. A tento nový návrh také do té kategorie kompatibility musí spadat. My jsme o tom diskutovali na zasedání stínových zpravodajů. Pro nás je to velice jasné. Ty návrhy, které vidíme v článku 3a, musí být v souladu s tím, co umožňují kritéria DAC. Podíváme-li se na text jako takový, tak jak říkal pan Danjon, je to skutečně nařízení, o čem tady mluvíme. A e, proto musíme být extra opatrní s použitými slovy. Pokud o tamtud vyškrtneme slovo výjimečné a nahradíme to slovem konkrétní nebo specifické, tak tím vlastně umožňujeme jako výjimečné něco, co vlastně už vůbec eh, výjimečné není, protože něco specifického je velice konkrétní. Výjimečnost je výjimečnost, ale specifičnost to je dosti vágní. A nebo tam musíte jasně specifikovat, co to tím slovem specifický vlastně myslíme. A eh, tady nesouhlasíme s panem Danžánem, nemyslíme si, že ten text je vhodné oslabovat tak, jako navrhuje. Pak další téma, eh, které je pro nás důležité, proč chcete z návrhu 5 škrtnout slovo rozvoj. Když jsem viděla to opodstatnění, tak jsem si myslel, že zpravodaj si myslí, že bezpečnost je tak nějak důležitější než rozvoj, ale my hovoříme o rozvoji, e, o bezpečnosti a rozvoji, ne o tom nebo, o tom druhém. Takže i my předložíme celou řadu e, návrhů, aby se jaksi vyjasnilo a skonkretizovalo to, co já jsem tady právě uvedla. Nemyslím, že nikoho překvapí že eh, my k tomu přistupujeme zcela jinak. Eh, děkuji. Teď tedy navrhovatel stanoviska za DV, pan Vajrinen. Děkuji, pane předsedo. Eh, měli jsme diskusi <clears throat> ve výboru DV a mohu říci, že ehm, jsou tady velké obavy, co se týče nařízení of, of, of, of a possibility that uh, uh, development funding my jsme měli eh, dlouhou diskusi o tom, jak se používá rozvojové financování, jaké účely, eh, které by snížilo financování na ODA. Je to otázka kvality, když se fondy používají za účelem eh, dle tohoto nařízení, tak priority mohou být jinde. My bychom chtěli to financování využívat i pro jiné účely. Kvalita tím ale trpí. Pak eh, se říká, že to je jenom 25 milionů, to je malá částka, ale my se obáváme eh, budoucích nárůstů toho financování, což by pak eh, radikálně změnilo financování rozvojové politiky. My jsme diskutovali několik návrhů, co by se mělo dělat. Byla tady eh, představa, že by měla být rozpočtová linka pod, eh, v rámci CSFP, abychom vůbec neužívali rozvojové financování. Pak eh, by se část toho financování mohla vrátit VCD e a tím bychom měli navýšení rozvojového financování, což by z našeho hlediska bylo dobré řešení. Další možnost je eh, rozpočtová linie v rámci CSFP a mm, pak bychom měli použi- mohli využít prostředky na eh, i eh, rozvojové projekty, což by podporovalo činnosti podle toho nařízení. Já jsem akceptoval tu základní myšlenku toho nařízení, ale abychom zajistili rozvoj, zabezpečili rozvojovou politiku, její aspekty v tom nařízení, tak jsem navrhl uh, jak? That any capacity building action should fulfill the OECD DAC criteria. Aby to mohlo spadat do kritéria DAC, Mm, z mm, roku 2016, 19. Eh, směrnice o míru bezpečnosti. Dále jsem dal návrh pozměňovacího návrhu, který by zdůraznil principy rozvojové politiky, eh, kde hlavním cílem vymícení bídy a pokud by to mohlo být akceptováno, tak věřím, že DV by mohlo akceptovat tento návrh, ale my jsme neměli žádnou diskusi mezi stínovými zpravodaji ve výboru DV, takže je příliš brzo. Nemohu k tomu nic říci. Také mám některé osobní e, připomínky jako náhradník tohoto výboru. Návrh komise je velmi omezený na výjimečné okolnosti a jenom na některé účely. Návrh zprávy pro tento výbor skutečně má měnit, chce změnit výraz výjimečný na zvláštní, což je samozřejmě rozmělnění toho. Dále v tom návrhu zprávy se vyškrtává úplně výraz rozvoj. Návrh, podněnovací návrh 5, již zmínila paní Valero, možná nejobtížnější je kombinace 7 a 8 v odstavci 3 komise eh, měla ten princip, že tento článek by eh, měl být akumulován, to znamená všechny podmínky v A a B by měly být plněny. A proto cílem A je Hmm. výraz and a, a v tom návrhu je nebo or, takže jenom B by mělo být splněno, což by stačilo, což je radikální změna e, proti návrhu komise. Dále v návrhu musíme to uzavřít. Musí, musíte, musíte dospět nějakému závěru. Já se k tomu mm, dostávám. V B je formulace, že mezinárodní společenství a nebo. To je také vyškrtnuto v návrhu. Takže můj záměr, závěr je, že se mi zdá, že ten návrh, který máme před sebou, by otevřel téměř neomezené možnosti, aby EU a členské státy zasahovaly vojensky do e, záležitostí partnerských zemí. Děkuji. Pak tady máme Zbytek seznamu řečníků za EPP Pantála. A pardon, SD pan Lic. Děkuji. Já mám takový, takový eh, vlastně sedím na dvou židlích. Jsem stínový zpravodaj pro eh, bojový výbor a současně jsem tomto výboru a e, paní Lezek mě nenudila, naopak e, zmínila body, které diskutujeme my ve frakci. My v zásadních otázkách plně souhlasíme, že rozpočtové prostředky, právě jak to řekl e, e, zpravodaj pro rozvojový výbor, že ty prostředky jsou především na boj proti bídě a já podporuji jeho linii, že mm, eh, škrtání rozvojové politiky právě není možné, když eh, chceme jednat eh, v, to, v této oblasti. Zásadní je, že v Německu by se vyvíjel jeden nástroj, to plán 60, je to 130 milionů letos z rozpočtu na zahraniční a obranou politiku a to je správné. Mm, je to zahraničně politický nástroj, nikoli rozvojový. E, já mm, však e, přesto tuto linii podporuji a budu za to bojovat v tomto parlamentu, abychom měli jasnou linii a aby ty prostředky nepůjdou z rozvojové politiky, tak aby se kvůli tomu neškrtalo, když mluvíme o té mm, kapitole 4. Takže to je mé stanovisko. Omlouvám se, ale eh, pan Kilan chtěl slovo. Já bych chtěl využít této příležitosti, abych podpořil na eh, kolegu Danžona jako bývalý zpravodaj, stínový zpravodaj EPP, když to byl Eh, jenom nástroj stability a teď i míru. Základní východisko je představa komise, že je, že tyto změny posílí vazbu mezi bezpečností a vývojem a je jasné, že bez bezpečnosti nebude rozvoj. A myslím, že zpravodaj vycházel z tohoto bodu, že bezpečnost byla zanedbávána nebo stěžována vlastně. Proto bych podpořil jeho postoj v návrzích 2 a 3, kde je určitý prvek flexibility, což není v žádném případě nějaký biankošek, aby se intervenovalo do záležitostí třetích zemí ale po, výjimečné nahradit e, nezbytnými, specifickými. Pokud se nám toto podaří, pokud budeme jasně chápat, co, co je tím míněno, tak máme jenom ano 25 milionů, ale je to důležitý nástroj, jak zabránit a jak stabilizovat situaci v našem bezprostředním sousedství. Takže je velmi důležité abychom se shodli na tom, jak to využít. Za druhé, mm, vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj e, v třetích zemích, které podporujeme. Děkuji. Děkuji a teď dáme slovo mm, nevě, Devko. Přeje si někdo slovo, prosím? Pokud chcete, tak se prosím představte. Já budu velice stručný. First of all, like to thank uh, Mr. Danjean for his draft. Uh, já chci poděkovat panu Danžánovi za jeho zprávu, uh, která uh, obecně podporuje návrh komise. My jsme um, byli velice opatrní při našem, v našem, našem návrhu, abychom zajistili, že najdeme dobrou e, rovnováhu mezi jednak začleněním nového aktéra, to armády, a do e, mm, e, programů pomoci a současně, abychom to formulovali tak, aby to bylo v souladu s právním základem rozvojové politiky EU. Proto bychom byli proti rozšíření tohoto přístupu, který, mm, kdyby hrozilo, že by se změnilo centrum uh, Mm, pozornosti by se to dostalo do CSFP. Bylo řečeno, možnost toto eh, dát do CSFP existuje, protože rozhodovací eh, postupy by, mm, by pak byly úplně jiné. K otázkám, které eh, byly zmíněny, co se týče takzvané dakovatelnosti, tak Eh, možnosti zašlení dodáce. Eh, nástroj stability a míru není tedy dakavatelný to znamená 100% eh, fondů mm, v rámci CSP lze vynaložit do, za účely, které nejsou dakovatelné, což to není ten případ E, v 90% případů CSP, kdy e, to je deklarovatelné a je to tak deklarováno ex post. My bychom neočekávali, že by se tato rovnováha měla měnit i s novými pozměňovacími návrhy. Dovolte, abych dal stručně několik příkladů. Jednak stávající aktivita, která není e, v rámci, dakovatelná v rámci IS. CSP. Abych vám dal příklad o co se jedná. Teď podporujeme misi eh, i eh, eh, na Ukrajině, aby monitorovala neimplementace Minské dohody. To není roz, podpora rozvoje Ukrajiny, to je podpora Minské dohody. Proto toto nehlásíme jako eh, dakovatelný výdaj, ale je to nutná podpora samozřejmě, co se týče pomoci pozorovatelům na místě. Je to tedy příklad aktivity, která se nyní financuje v rámci ESP, která není dakovatelná a která spadá pod tento nástroj, tak jak je teď. Bez ohledu na zapojení armády do e, působnosti ESCP, jak to je v tom návrhu, e, musíme zvážit i výjimečný kontext, například Středoafrická republika, kde komise pracuje velice intenzivně celou řadou bezpečnostních aktérů, kteří po rozpadu státních orgánů v podstatě byli bez prostředků, konkrétně policie a e, četnictvo. Vojenští aktéři v tomto kontextu nejsou v jiné pozici než policie, která mm, ztratila prostředek eh, nebo možnosti zasahovat mm, jménem obyvatel, jménem občanů. A jsou stejnou hrozbou pro obyvatele jako ochranou pro obyvatele. Takže spousta opatření, které je třeba přijmout eh, v souvislosti s armádou, budou v kontextu snahy chránit civilní populaci. Máme jako situaci například v Středoafrické republice, kde máme nedostatečnou disciplínu mezi vojáky, protože kasárny jsou naprosto otevřené a lidé tam chodí tam a zpátky s nabitými zbraněmi. Tam není možné nějak smysluplně působit tento návrh z rozvojového hlediska by nám umožnil pokusit se pomáhat vojákům, aby zůstali v těch kasárnách a e, ty zbraně byly zabezpečeny, když je nepoužívají pro své povinnosti. To je typ aktivit, kdy si myslíme, že za určitých okolností tento typ bezpečnostních opatření je nutný, než nějaký smysluplný rozvoj eh, eh, míru, míru je eh, možný. Někdo ze SS se pře... <clears throat> Thank you. Děkuji, pane předsedo. Já mohu jen podpořit, co to řekl kolega za komisi a ještě chci poukázat na skutečnost, vy jste říkali, že jde o revoluční krok, ale já bych řekl, že tento projekt je součástí takového širšího trendu, kterého jsme svědky tam, kde je problematika rozvojové pomoci a bezpečnostní. A v průběhu debaty to tedy bylo odkázáno na STG 16, V podstatě tedy jsme v situaci, kdy se tyto dva koncepty stále více zbližují a to je takhle základ pro naše další uvažování. A budu také informovat kolegy o tom, jak proběhla tato debata. Děkuji. Chce se k věci ještě vrátit zpravodaj? Ano, děkuji. Děkuji také kolegům, kteří se vzali slovo a pohovořili mm, těmto záležitostem. Jenom tady jedna připomínka. Já chápu, když někteří eh, kolegové tedy argumentují tím, že je dobré, aby byla návaznost bezpečnostní a rozvojové politiky, ale když se pak podíváte na to, jak to implementovat v praxi, a to o to se právě snažím v mém textu, se lidé zase obrní svým ideologickým přesvědčením a říkají, jestliže tedy budeme řešit současně rozvojovou pomoc a bezpečnost, musí mít ale prioritu otázka bezpečnostní. My však hovoříme o kapitole 100 milionů euro na tři roky, to je tedy ta bezpečnost, tím co rozvojová pomoc eh, představuje 31 milionů. Takže tu nehovoříme o něčem zásadním, ale o drobných projektech navíc, které neodčerpají prostředky, které již byly určeny na rozvojovou pomoc. To jde tedy nad rámec té rozvojové pomoci. Je to tedy trošku zjednodušující, když chceme kritizovat tento nástroj, který již existuje, pro kterého již byly vyčleněny prostředky. A proto najednou nemůžete poukazovat na nerovnováhu. Zvláště když se podíváte na prostředky vyčleněné na určité typy projektů. Pokud jde o takzvanou dekabilitu, tedy eh, možnost se skupit, to také není spravedlivý argument. Protože to, co tu posuzujeme, bylo vlastně navrženo tak, že to ani nelze eh, se skupit. Takže to je trošku nefér argumentovat tím, že to se skupit nelze. A ještě další připomínka, je mi líto, že to musím opakovat. Zdá se, jako bych uhýbal před tou politickou debatou a rozebíral jenom technické záležitosti, ale ono to technická záležitost je. Nemá cenu eh, sepsat dlouhé stanovisko, které by obsahovalo rozsáhlý výčet našich přání v oblasti bezpečnostní a rozvojové politiky. Ne, musíme být struční, konkrétní a efektivní. A pak teprve hovořit o veřejném mění, o občanské společnosti, o tom, že je třeba věc propagovat. Já jsem to dělal. A když hovoříme o konkrétních opatření, lidé na místě eh, žádají konkrétní opatření. A nejsou to žádní lobbyisté. Jestliže eh, si poslechnete zástupce orgán, příslušných orgánů z Mali, eh, kde vlastně denně umírají vojáci v ozbrojeném konfliktu, přitom chybí polní nemocnice. Tyto polní nemocnice totiž jsou, jsou obsazeny obětmi z řad civilistů a ve chvíli, kdy došlo k nejhoršímu útoku v historii Mali, tedy v Gaol, byly desítky obětí, nebylo pro ně místo v civilních nemocnicích a proto mm, je ošetřili polní nemocnice francouzské a další. Takže je potřeba hovořit jasně, hovořit o tom, jak vypadá situace v terénu. Tady nám nejde o politickou debatu, ale když tady uvažujeme o tom, o tom eh, kam budou tyto prostředky nakládány, musíme být konkrétní. Naše mise jsou zaměřeny na proškolení, nenabízejí žádné technické vybavení a rozhodně ne eh, nějaké zbrojní vybavení. jde spíše o informační technologii, o software, který umožňuje identifikovat vojáky. To, není, to nejde proti duchu rozvojové politiky dané země, je to něco, co místo nás velmi rádi udělají Rusové nebo Číňani. A za podmínek, které si nastaví oni sami. My tady máme určité bezpečnostní záruky, pokud jde o použití těchto nástrojů, ale oni takovéhle skrupule nemají. A ještě tedy připomínky k pozměňovacím návrhům, které byly předloženy na zasedání stínových zpravodajů. Příští týden se k některým těm formulacím vrátím a budu se snažit o jejich konkretizaci a zpřesnění. tak aby to lépe odpovídalo tedy té právní situaci, ve které se nacházíme. Nezapomínejme totiž, že jde skutečně o legislativní text, o návrh nařízení, nejde jen o stanovisko, ve kterém je možné argumentovat tak, jak se nám zlíbí. Děkuji. Děkuji zpravodaji, děkuji řečníkům. A já k tomu mohu jenom dodat, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 8. května v poledne. Debata proběhne na zasedání AFED 26. června, hlasovat se bude 11. července. Ještě stručná připomínka, já vám nedám slovo. V července budeme hlasovat my na výboru a pak to hned půjde na plenárku. Děkuji. Já jsem se asi nehlásil dost pořádně. Moje připomínka k panu Danžánovi. Vy říkáte, že nechcete vést politickou debatu, ale proto tady jsme, abychom vedli politické debaty, kvůli tomu nás zvolili. A myslím si, že myšlenka odborného proškolení vojenského personálu s použitím prostředku Evropské unie a nikoli na bilaterálním základě dohody mezi dvěma státy je tedy vlastně způsobem prosazování evropských geopolitických ambicí. Vy jste říkal, že jste všechny ty formulace pečlivě zvážil, ale já si myslím, že ne. Protože v průběhu debaty bylo řečeno, že jde o velice eh, nejasně formulovaný termín. Jak budete definovat, kdo je způsobilý k tomu, aby se stal příjemcem prostředků z evropských fondů? Ta formulace je tak eh, obecná, že by z toho vyplývalo, že můžete financovat dokonce i legionáře. Čili já bych tedy rád především ocitoval článek 42.2. Náklady na eh, operace by měly být také hrazeny z evropského prostředku, v prostředku s výjimkou případů, kdy rada jednohlasně neschválila toto nasazení. Takže tady vidíme jasně i tady ten armádní nebo vojenský přesah. Můžete eh, tedy argumentovat tím, že nejde o vojenskou operaci a přitom to v praxi může být. My nechceme tedy tuto debatu znovu otvírat, ale těšíme se na eh, to, že na zasedání stínových zpravodajů se dostaví zástupce FDD. A tím jsme skončili jednání v bodě 6 a máme bod 7 a 8, které budeme řešit současně. Bylo mi potvrzeno, že naši řečníci jsou tady, takže jim nyní dáme slovo. Pozveme je k předsednickému stolu. Okay, so... <clears throat> Dobře, takže začneme. Bod, body 7 a 8 řešíme současně, jde o výměnu názorů na téma vztahy EU a Združení ASEAN. Máme tu dva odborníky. Nebo budeme mít dva odborníky. Začneme tím prvním. Pan Keves, ředitel Střediska pro studie o Združení ASEAN z Antwerpské univerzity. A po těchto dvou prezentacích Proběhne také debata ke stanovisku z vlastní iniciativy na téma politické vztahy EU se Združením národů Jihovýchodní Asie, protože ASEAN slaví 50. leté výročí svého založení a čtyřleté výročí navázání formálních politických vztahů mezi EU a ASEAN. E, jsou to tedy vlastně přirození partneři, protože jsou to ve svém regionu největší seskupení. A v roce 2014 Evropský parlament rozhodl o reklasifikaci vztahu s ASEAN na strategický vztah. To byla iniciativa, která byla podpořena v roce 2015. Vysoká zástupkyně potvrdila společné sdělení s parlamentem, podle kterého e tedy je z partnerství EU a ASEAN partnerství strategické což vedlo k prohloubení tohoto partnerství v oblasti politické spolupráce, bezpečnosti, hospodářské spolupráce, konektivity a také e, životního prostředí a přírodních zdrojů. Začnu tím, že dám slovo panu Kivesovi na 10 minut. Dámy a pánové, v minulosti panovaly určité výhrady a také nedorozumění stran toho, jak vypadá partnerský vztah mezi Evropskou unii a ASEAN. ASEAN byl založen v roce 1967, takže na konci 60. a začátku 70. let fungoval především jako nástroj pro navázání politické spolupráce mezi svými členy, tak aby byla eradikována bezpečnostní rizika. Tehdejším cílem nebyla další integrace v tomto regionu. Šlo o země, které se potýkaly s dědictvím dekolonizace, vzájemně byly často v soupeřícím vztahu a proto ASEAN přijal pravidla takzvané institucionální interakce a to tedy se ve slangu nazývá asánský způsob, který však podle mého názoru nyní brání dalšímu rozvoji této asociace, ať už jednání nebo struktur. Tedy tento, tato sestava pravidel vychází z malajských kulturních zvyků toho, jak funguje vesnické společenství, tedy na bázi konzultací a budování konsenzu. A často je to zdůrazňováno jako eh, důvod, proč ASEAN stále funguje, totiž právě ta ochota být ko- kooperativní a pružný a nechtít víc, než je reálně možné rozhodnutí eh, na platformě ASEAN eh, padají na eh, bázi koncenzu, to, co se nedaří řešit, je v duchu tedy těchto postupů často odloženo na později a to znamená, že tehle asánský způsob jednání je velmi pomalý, zdlouhavý a představuje překážku účinnější integraci. Příkladem je tedy eh, takového postupu je vlastně implementace dohody o volném dohodu s APSEN, která byla již podepsána v 90. letech, ale eh, implementace prochází určitými výkyvy. A také pokud o implementaci dalšího projektu, tedy té hospodářské komunity ASEAN. mezi největší Přední ekonomové zemí ASEAN opakovaně eh, argumentují proti eh, založení celní unie, například s Evropským uním, protože argumentují tím, že tedy najednou eh, pravomoce vyplývající z této mezinárodní dohody by vlastně převážely nad národními zájmy a tradicemi, takže je to politicky neprůchodné a je to nežádoucí i z hospodářského hlediska, protože celní unie by znamenala nutnost přijmout společnou exportní politiku a dohodnout se na ní se zeměmi, které nejsou členy ASEAN. To znamená, že tedy ten výsledný ten výsledný režim by byl restriktivnější, než je tomu doposud, zvláště pro některé země, které nejsou členy ASEAN, jako Singapur. Nicméně eh, na základě všech eh, těchto tlaků se v roce 2015 Združení zemí ASAN eh, rozhodlo založit hospodář, společné hospodářské fórum. Tedy to byl ten plán, ale tu lhůtu roku 2015 se nepodařilo dodržet a proto byla označena jen za milník na cestě, nikoli za cílovou lhůtu. A myslím si, že právě ta slavná flexibilita zemí ASEAN je vlastně velmi často výmluvou pro neochotu k něčemu se zavázat. A to z celé řady důvodů. Celá řada důvodů úzce souvisí s tím, že je to tedy nedostatečná integrace a chybí podporné instituce na úrovni Združení ASEAN. To znamená, že jednotlivé členské země nadále prosazují svoji národní politiku a struktury. A myslím, že na tom se nic nezmění v blízké budoucnosti. To je tedy jeden argument a dalším argumentem je nechuť a a také velké rozdíly ve stádiu rozvoje jednotlivých členských zemí ASEAN. A právě tedy ta deklarovaná snaha překlenout ty rozdíly mezi bohatými a chudými zeměmi není dostatečná, podle mého názoru. Někteří akademici, kteří tedy jsou dobře obeznámeni s tím, jak funguje Združení ASEAN, tedy ta takzvaná aseanská doktrína, říkají, že Kambodža, Laos, Vietnam, Myanmar, čtyři země, které tady nejvíc z rozvojového hlediska zaostávají za zbytkem skupiny, rostou rychleji než tedy ta zbývající šestka členských zemí a výsledkem je konvergence a ta se bude ještě zvyšovat. Nicméně, teprve uvidíme, jestli tahle konvergence eh, přispěje k vybudování skutečně solidní základny, protože v roce 2015 se odhadovalo, že hrubý domácí produkt na hlavu na obyvatele Singapuru ve srovnání s hrubým domácím produktem na hlavu obyvatele Kambodži bude stále tedy i v roce 2030, tedy ten, to HDP eh, per capita singapurské o 50% vyšší než HDP per capita pro obyvatele Kambodži. A to v roce 2030. Takže já pochybuji, že tedy to je nějaký slibný vývoj pro konvergenci do budoucna. Kromě toho, že země ASEAN se spolehají na ty vnitro, regionální koridory a infrastrukturu, zvláště podél hranic mezi Kambodžou, Laosem, Myanmarem a Vietnamem. A také díky pomoci ze strany Světové banky ASEAN má k dispozici konkrétní nástroje, například e, iniciativní program rozvoje zemí ASEANu, to je tedy pro tu zbývající členskou šestku. A tato iniciativa, tedy integrace ASEAN a, a IA, a, dává k dispozici prostředky, které přispívají k dalšímu rozvoji a tím i regionální integraci. Investuje se především do vzdělání, odborné přípravy a zlepšení kvalifikací a následně tedy i zlepšení konkurenceschopnosti. Každá asádská země do tohoto projektu přispívá ze všech svých síl, a to tedy říkám v úvozovkách. Prostředky plynou také z evropských strukturálních fondů a fondů soudržnosti. Jsou zaměřené především na posilování kapacit, a to podle preferencí členských států. A pak je tu takový zavádějící bod. Tato iniciativa AIA od data svého založení je tedy hnána především národními zámy Singapuru a Malajzy a do jisté míry také Tajska. Takovou zvláštní charakteristikou, takže to srovnání s evropskými strukturálními a kohezními fondy úplně neobstojí. Také vidíme určité příznaky pozitivní diskriminace ve prospěch některých zemí. Nicméně všichni členové by měli mít přínos eh, z této iniciativy. Což je do určité míry normální, když si vezmeme, eh, jak úzce spolu souvisí a spolupracuje eh, tedy členská základna Združení ASEAN. Nicméně na druhé straně to přispívá tedy také k určité míře protekcionismu a k tomu, že zůstávají i velké rozdíly mezi jednotlivými regiony členských zemí ASEAN. Čili i v rámci tedy zemí, jako je Indonésie nebo Filipíny, existují velké rozdíly mezi jednotlivými regiony a to také bude třeba řešit. Samozřejmě mezi zeměmi ASEAN pouze dvě země mají eh, statut eh, země s vysokým příjmem. A to tady jasně poukazuje, kde je třeba investovat do regionálního rozvoje v rámci Združení ASEAN. Také země se střední úrovní příjmu ve Združení ASEAN neposkytují rozvojovou pomoc, protože je to často považováno e, za něco, co jde proti duchu národních zájmů. Takže i když se hovoří o e, snižování rozdílu mezi chudými a bohatými členy, ve skutečnosti se v tomto ohledu nic moc nedělá. A všechny iniciativy, e, které doposud byly přijaty, nejsou dostatečně účinné. A z politického hlediska to vede k takovému cynickému, možná bych neměl říkat cynickému, a vysvětlení té současné situace. Protože tu máme tady tu takzvanou snahu po ko- politické koordinaci a e, tomu vlastně politickému handlování je dána přednost před tím, aby se budoval konsenzus, koordinace, spolupráce a tak dále. Protože máme tedy těch e, šest členů ASEAN, kteří trochu zaostávají, ty čtyři, kteří se rapidně rozvíjejí, a pak také třetí země, které spolupracují s vnější. Takže aby bylo skutečně možné řešit ty rozdíly mezi regiony v zemích ASEAN, měl by být ustaven jeden orgán na úrovni ASEAN, který by řešil rozvojovou pomoc, projekty a tak dále. A měl by tedy fungovat například pod páštíkem sekretariátu ASEAN. Ale země ASEAN, protože jsou tedy zvyklé na trochu jiný způsob, na jinou doktrínu, o které jsme hovořili, e, sami tedy vlastně s takovou iniciativou nepřijdou. Ačkoliv potom například volali i takové instituce, jako je Rozvojový institut e, Světové banky a podobně. Děkuji za pozornost. Děkuji. Teď už jsme rádi, že tady je mezi námi pan Daly, který je šéfem revize pro jihovýchodní Azii SVČ. Těšíme se na váš příspěvek. Máte slovo na 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, poděkoval jménem SVČ Evropskému parlamentu za konsistentní zájem o jihovýchodní Asii a o vliv událostí zde na Evropskou unii. A naopak vím, že projednáváte návrh zprávy na toto téma. A to je jenom jeden příklad za všechny vašeho konzistentního zájmu. My si toho jako SVČ velice vážíme a děkuji vám za tuto příležitost vystoupit na vaší dnešní debatě. Letošní rok je milníkový rok. Je to 40 let od zavedení dialogu EU-ASEAN. Evropská unie bude i nadále podporovatelem regionální integrace ASEAN, což je klíčový příspěvek k bezpečnostní stabilitě a prosperitě v azijsko-pacifickém regionu. Vztahy EU-ASEAN jsou pro nás velice drahé, velice cené. Samozřejmě Evropská unie jakožto partner v integraci je jedinečným partnerem v ASEANu v tomto smyslu. Chápeme ty výzvy, před kterými ASEAN eh, jakožto těleso pro regionální integraci stojí. Teď tady bez ohledu na podrobnosti té eh, výzvy, eh, které zmínil pan profesor Kliver, my jako Unie můžeme ASEANu říci, jsme pro vás jedinečným partnerem, protože vás chápeme. V nedávných letech jsme výrazně navýšili spolupráci s ASEANem, máme více návštěv na na vysoké úrovni. Eh, v roce 2015 byl jmenován velvyslanec pro ASEAN, zvyšujeme spolupráci v oblasti rozvojových aktivit v celém regionu, i nadále jsme zavázáni rozvíjet eh, naši spolupráci region s regionem na základě zvláštního partnerství, které máme. 21. zasedání ministrů EU-ASEAN v Bangkoku v loňském roce potvrdilo, že vztahy EU-ASEAN jsou silnější a jaksi lépe vyjádřeny než kdy jindy. Dynamické partnerství mezi oběma nejpokročilejšími regionálními integračními procesy je pro obě strany velice důležité, zejména v době geopolitických změn a globální volatility. Vypracování strategického partnerství na základě hmatatelných cílů a obecné prohloubení našich vztahů je pro Evropskou unii prioritou. Na tomto cíli musíme nadále pracovat. Musíme implementovat rozhodnutí ministrů zahraničních ASEANu a EU v roce 2014 a potvrzeno v roce 2016. Vztahy EU-ASEAN se eh, hýbou vpřed v mnoha sektorech. Eh, jednáme o komplexní dohodě pro leteckou dopravu a těšíme se na třetí kolo jednání, které proběhne tento měsíc v Helsinkách. Hospodářští ministři ASEANu a komisař pro obchod EU se v březnu setkali v Manile na 15. Eh, zasedání v rámci konzultací ASEAN-EU. Společně konstatujeme silné hospodářsko-obchodní vztahy, máme oboustranný obchod ve výši zhruba 208 miliard euro v loňském roce, tím pádem více než 1 miliarda euro každé dva dny. Více než 1 miliarda euro. EU je druhý největší obchodní partner ASEANu a je to největší vnější e, zdroj e, FTA pro ASEAN a ASEAN jako blok je třetí nejdůležitější obchodní partner EU. Paní Malmström, komisařka pro obchod EU a hospodářští ministři ASEANu se dohodli, že budou pokračovat na e, jednání e, co do obnovení jednání o e, dohodách o volném obchodu regiony s regiony. V nedávných letech EU navýšila spolupráci s ASEANem v oblasti bezpečnosti a obrany. Tato snaha bude pokračovat. EU má velice vážný zájem na bezpečnost v daném regionu a je toho hodně, čím můžeme přispět na základě vlastních zkušeností. Mezi iniciativami, které v letošním roce EU implementuje, jsou eh, seminář ERF o prevenci násilného extremismu, který proběhl v únoru v Bruselu, seminář ERF o obchodu s lidmi, který proběhl na začátku minulého měsíce v Indonésii, orientační školení o společné bezpečnostní a obrané politice, které proběhne v Římě v příští měsíc, workshop ERF o preventivní diplomaci, mediaci a systémech časného varování v Myanmaru na konci června čtvrtý dialog EU-ASEAN eh, o námořní dopravě na vysoké úrovni proběhne eh, na Filipínách v druhé polovině letošního roku. Jako součást tohoto upgradeu našich vztahů v rámci reakce na eh, žádost o větší aktivitě EU v daném regionu je EU připravena přispívat více k agendě a aktivitám na fórech, která souvisejí s ASEANem, například East Asia Summit a nebo zasedání ministři obrany ASEANu plus to je vysoce logické. My, jsme, my věříme v ASEAN, jsme přesvědčeni, že ASEAN je neutrální, eh, věříme v posilování našich vztahů s ASEANem a proto je logické, abychom věřili, že musíme hrát roli ve všech forech, která ASEAN vede. Celá řada prioritních oblastí ESM a ADM Plus eh, jsou oblasti, kde má EU velké zkušenosti, například námořní bezpečnost, eh, řízení katastrof, eh, nadnárodní zločiny, preventivní diplomacie, mediace a tak dále. Jak jsme demonstrovali na regionálním foru ASEANu? Uvědomujeme si, že to nepůjde přes noc. Potřebujeme sdílené chápání toho, že EU a ASEAN se e, oba snaží dosáhnout inkluzivního strategického partnerství, které je již tak postaveno na velice solidních základech. V rámci takovéhoto partnerství, takovéhoto posíleného partnerství, e, bychom se instinktivněji měli jeden od druhého starat a měli bychom diskutovat problémy a otázky globální podstaty. Musíme se posunout nad rámec toho čistě bilaterálního vztahu. Musíme si pomáhat na různých mezinárodních fórech, ať už půjde o New York nebo Ženevu nebo eh, o jakékoliv jiné místo na světě. Proto, pane předsedo, to bylo pár slov, eh, jakými jsem chtěl uvést eh, vztahy EU a ZEON, tak, jak jsou dnes. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za tuto prezentaci a teď to uděláme tak, eh, že ty dva body probíhají společně. To znamená, v první řadě uděláme kolečko stínových zpravodajů. Eh, neviděl jsem zpravodaje. A, omlouvám se, omlouvám se, už ho vidím. Tak hubený zase nejsem, říká pan Bütikofer. Ano, intelektuálně jste těžko přehlednutelný, omlouvám se vám. Takže eh, dostane slovo pan zpravodaj, aby představil svůj návrh zprávy a aby položil případné otázky expertům a eh, poté budete mít možnost odpovídat, takže prosím dělejte si poznámky. Čas na reakci bude, pan zpravodaj má slovo. To je v pořádku, pane předsedo. Děkuji vám za slovo. Děkuji oběma expertům. Rád bych stručně pohovořil o několika málo bodech, které si podle mě zaslouží zvláštní zmínku z toho návrhu zprávy, co jste zmínili. Za prvé, je zde jedna procedurální otázka, když dovolíte. Termín pro pozměňovací návrh je zítra ve 12.00. A e, druhé projednávání návrhu se předpokládá 19. června. Hlasovat se má 20. června a v plénu se má e, hlasovat e, v září. Já jsem z SVČ zjistil, že vysoká představitelka místo předsedkyně Mogherini se chystá do regionu ASEANu v srpnu a možná by nebylo špatné, aby SVČ třeba mohli využít eh, tu zprávu parlamentu v tom komuniké eh, vysoké představitelky eh, při jejich tiskových sděleních v daném regionu. Takže možná bychom mohli zvážit, pokud to bude vůbec možné, že bychom změnili termíny hlasování, abychom hlasovali už v červenci aby pozice parlamentu mohla být představena společně s, vysokou, s, s, jaksi s vystoupením vysoké představitelky. Teď tedy obsahově. Rád bych zdůraznil pár bodů. Eh, není naším úkolem, úkolem EU, stanovovat cíle pro ASEAN a e, nemáme ovlivňovat jejich rozvoj, jakožto rozvoj regionální organizace. Naší role, naše role je, abychom podporovali veškerou snahu o regionální integraci, jakou ASEAN podniká a my, jak už tady také zaznělo, podporujeme takovou politiku, která se zaměřuje na centralitu ASEANu Máme asi důvod, a tady se dotýkám článku pět. návrhu usnesení je zde jaksi prostor pro sebekritičnost do určité míry, protože na základě své nedávné návštěvy v regionu, tam jsem byl konfrontován eh, eh, s celou řadou kritiky ohledně slabého postoje, jaký EU zaujala k velice naléhavé otázce, což je spor o Jihočínské moře. A myslím si, že musíme uznat, že pokud chceme být spolehlivý partner, musíme to dokázat. A to nejenom teoreticky, ale také e, ve skutečnosti. Za další, jsem přesvědčen, že EU toho může nabídnout ještě více, než kolik si třeba my sami uvědomujeme z minulosti. Zejména EU může být velice validním a ceným partnerem v oblasti nekonvenčních bezpečnostních hrozeb, a to v celé řadě různých otázek. A myslím si, že bychom se tím potenciálem měli zabývat. Za další odstavec 8, tam mluvíme o regionálních dohodách o volném obchodu EU ASEAN. Já už jsem diskutoval s předsedou výboru INTA, který mi sdělil, že takové výrazivo je až příliš silné, že bychom tím zasahovali do do kompetencí výboru INTA. Takže navrhujeme změnu té formulace, nicméně substantivně jsem přesvědčen, že vzhledem k tomu, že zde je rostoucí zájem eh, o jakési regionální eh, dohody o volném obchodu, tak bychom na to měli také reagovat. A jak tu zaznělo, komisařka Malmströmová eh, měla zasedání s ministry pro hospodářství, kde se dohodli na misi ještě dvě struč, věci stručně, pane předsedo. Letošní rok je rok několika, několika eh, výročí, jak pro ASEAN, tak pro nás. Já jsem hovořil s celou řadou eh, lidí o takové myšlence, že bychom spustili iniciativu EU, jakýsi výměný program mladých lídrů EU ASEAN, abychom oslavili ten eh, rok výročí a abychom stanovili jakýsi směr do budoucna. Obdržel jsem pozitivní zpětnou vazbu eh, od celé řady lidí zde v Bruselu, ale i z regionu ASEANu, takže možná bychom z toho mohli udělat eh, cosi funkčního společně s komisí a SVČ. A v poslední řadě je vysoce relevantní, aby instituce EU a členské státy přisoudili náležitou prioritu eh, pravidelným politickým kontaktům. To už tady zaznělo. Jediný způsob, jak my můžeme skutečně býti plně uznáváni jakožto ten hlavní cený partner, kterým také jsme, a že tedy předznamenáváme budoucnost Azánu, bude to tím, že nevynecháme ani jednu příležitost k tomu, abychom skutečně spolupracovali, jak to jedině bude možné. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Teď tedy EPP, pan Kukan. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych rád poděkoval panu Bytykoferovi za návrh zprávy. Obecně za to podporuji jeho přístup k té zprávě. Nechci opakovat všechno to pozitivní, co řekl. Doufám, že tato zpráva spustí eh, širší a ještě aktivnější diskusy v Evropském parlamentu. A nejen diskusy, ale diskusy, na kterou se naváže konkrétními kroky, které povedou k další rozšířené spolupráci EU-ASEAN. Co se týká eh, toho konceptu The ASEAN Way, EU by měla podporovat další hospodářskou integraci v regionu, což by potenciálně mohlo vést k jednotnému trhu a dalším kontaktům mezi jednotlivými národy, což bude základ pro stabilitu a bezpečnost v regionu. Posílení naší spolupráce s jedním z eh, nejdynamičtější se rozvíjícím regionem na světě je naprosto zásadní. Bezpečnost, obrana, spolupráce, výzkum, inovace, konektivita, to je vše, to jsou všechno oblasti, které potřebujeme posílit. V rámci obchodu musíme využít bilaterální dohody o volném obchodu jakožto, jakožto stavební kameny pro širší regionální eh, dohody podobného rázu. Často naše vztahy v, s ASEANem vnímáme pouze eh, Eh, optikou hospodářskou a optikou obchodní. Myslím si, že musíme jít nad rámec tohoto tradičního ponětí. Vztahy EU-ASEAN potenciálně mohou eh, do budoucna narůstat. Souhlasím s vyvíjením strategického partnerství s regionem, to je klíčové pro naše budoucí vztahy, abychom posílili politické vazby s celým regionem a v tomto ohledu zde vnímám i určitou potenciální roli Evropského parlamentu, zejména co se týká meziparlamentního dialogu a spolupráce s interparlamentním schromážděním ASEANu. Máme velice konkrétní eh, zkušenosti, které mohou pomoci posílit spolupráci s regionálními tělesy tohoto druhu. Potřebujeme více politické vůle a zaměření se na rozvíjení těchto kapacit. Děkuji oběma hostům oběma odborníkům za jejich prohlášení. Eh, jednoznačně nám pomohli. Rád bych je poprosil o vyjádření se k jedné věci. Integrace v rámci ASEANu slaví letos 50. výročí. Zaznamenáváme zde rychle rostoucí region, který je mezinárodně stále důležitější. Eh, byť eh, země ASEANu si našli svůj vlastní vzorec integrace, je v našem zájmu stimulovat širší spolupráci a sdílet naše zkušenosti s integrací. Můžete se k tomu prosím vyjádřit? Děkuji vám za pozornost. Děkuji, přejdeme k pan, eh, slovo dostane pan Krojček. Speaking in behalf, on behalf of my shadow. I, I, I am not skipping S&D. Uh, we just didn't have an indication. Eh, my jsme eh, neměli tady indikaci, že jste se hlasila. Dobře, prosím, máte slovo. Já budu, promluvím jménem svého kolegy Davida Martina. Eh, pan Martin chce poděkovat zpravodaji za jeho zpráci 2017 40. výročí vztahů mezi EU a e ASEAN. Je to vhodná chvíle kapit- situaci rekapitulovat a podívat se dopředu nyní existují pevné ekonomické vazby, které chceme prohloupit. Nyní se čeká na podpis dvou dohod o volném obchodu. Nicméně ASEAN není jenom ekonomickým partnerem pro EU, ale také strategickým. Eh, regionální stabilita a bezpečnost především v této eh, době globální nepředvídatelnosti je velmi znepokojivá pro Evropskou unii a je to místo, kde by Evropa Eh, měla jít eh, cestou, jakou se nyní vydaly Spojené státy. Evropská unie je také unii hodnot. Ehm, lidská práva, ehm, práva pracujících jsou pro nás důležitá, proto bychom měli eh, dále spolupracovat s partnery v rámci ASEAN ehm, na dialogu spuštěném v roce 2015 a pokračovat v jednání o par- dohodách o partnerství a dohodách o volném obchodu. Pokud ASEAN má být úspěšný jako regionální hráč, tak musí zlepšovat životy občanů, kteří nyní požadují eh, větší prostor pro občanskou společnost, svobodný tisk a hlas pro vznikající střední třídy nedávné době eh, zprávy o situaci eh, Rohingů v eh, Myanmaru. Tady se objevily zprávy o ponižujícím zacházení s migranty, tisíce mm, vražd, mm, kde, přičemž je možnost zavedení trestu smrti o omezování svobody projevu a vyznání. Několik eh, států ASEAN se tak dostal do titulku na první stránky novin. Hmm. Další, eh, pokud budou eh, nadále pokračovat projevy porušování lidských práv, tak to ohrozí legitimitu projektu ASEAN. Pokud to bude takto pokračovat, ekonomické úspěchy a mm, role strategického hráče v Eh, regionální námořní bezpečnosti, tak tam si ASEAN musí zachovat svoji legitimitu a já chci poděkovat jménem Davida Martina. Děkuji SND a nyní eh, dostanou slovo další frakce. Děkuji, pane předsedo. Také já chci pogratulovat zpravodaji panu Bytik Koferovi za přípravu této zprávy o eh, politických vztazích s ASEANem. Eh, ASEAN eh, pokrývá celou řadu faktorů, včetně investic. Ta zpráva eh, přichází ve správnou chvíli, protože nyní máme 40. výročí našich formálních vztahů. ASEAN je jedna z nejdynamičtějších, nejrychleji rostoucích regionů na světě. A potenciál pro EU, aby prohloubila své vztahy s tímto regionem, by neměl být zanedbán. Dobrým příkladem je, že EU udělilo e, Filipínám e, status GFP+, jako čtvrtá té asijské země, která má tyto preferenční podmínky a je inspirací pro další členy ASEANu. Já plně souhlasím, že naše vztahy by měly být zlepšeny na, strategic, vyš, eh, vys, eh, na strategické partnerství. To by byla příležitost pro EU posílit svoji pozici v Ázii. Na závěr je důležité zdůraznit bezprávě naše obavy eh, se týče eroze demokracie, porušování lidských práv, pokračující represálie a diskriminace v některých zemích regionu, především na Filipínách a Myanmaru. Děkuji posledním řečníkem paní Lepil z Zelené. Já děkuji, já nejsem stínovou zpravodajkou, protože my máme zpravodaje za zelené, ale já mám otázky. A jedna, jednu otázku také na zpravodaje a pana Butikofera. Myslím, že tady se hodně mluví o lidských právech, ale jak se zdá, tak my nejmenujeme jednotlivé státy z pravidla, tak nevím, jak můžeme v takto pokračovat dál, protože v Myanmaru, no v Filipínách máme skutečně velké e, problémy. A ne, nemluvit o tom je zvláštní. Nyní na jednotlivé řečníky, na pana Kuve. Vy jste řekl, že nevidíte um, nějakou reálnou spolupráci mezi jednotlivými členy ASEANu. Jak tedy se stavíte k otázkám jako subregionální spolupráce, eh, mm, no, kdy se, eh, kde vlastně přišli s úmluvou eh, o boji proti pašování lidí. Možná máte i jiné příklady, kde to nefungovalo. Pan Dali, vy jste řekl, Mm, že toto mm, výročí spolupráce ASEANu by eh, mělo to, ta spolupráce by se měla posílit. Můžete spec, být specifičtější v oblasti lidských práv například. Pan Postináry zmínil, že máme politický dialog mezi EU a ASEAN od první schůzky v roce 2015. Předpokládá se, že to bude pokračovat do blízké budoucnosti. Ehm, další otázka je tady zájem propojit více obchodní jednání s EU a požadavky na zlepšování lidských práv. Filipíny má nyní GSP plus standard. Současně velké problémy. I Mezinárodní trestní tribunál může zahájit vyšetřováním. Ehm, je toto cesta, jak dosáhnout zlepšení a ne zhoršení situace? Pak pan Dali řekl, že EU a ASEAN společně by měly mm, globálně, multilaterálně zpracovat, eh, spolupracovat. A na jakých eh, otázkách? Migraci, bych řekla, vůči Mm, zemí Perského zálivu, Filipíny, Indonésie mají dobrou politiku. Můžete se k tomu vyjádřit více eh, specificky? Děkuji. Eh, čas je vždy luxusem v tomto výboru, takže požádám o odpověď. Bylo by dobré, kdybyste to zvládl za dvě a půl minuty a eh, vzhledem k časovému rámci výboru. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych řekl několik slov o spolupráci, o další spolupráci do budoucna. Já bych eh, řekl eh, dvě věci. Jednak dohoda o obchodu chodu e EU ASEAN. Myslím, že byla přijata správná politika na evropské úrovni, že mm, po té, co se ukázalo, že není možné vyjednávat by regionální dohodu, tedy nejprve vyjednat dohodu se Singapurem, Větnamem a tak dále. Z řady důvodů. Jeden důvod byl samozřejmě, že ASEAN jako skupina zemí není srovnatelný s EU nemá centrální institucionální orgány, které by eh, mohly řešit tyto iniciativy a jednání. Druhá věc, je tady velká, velká rozvojová propast mezi jednotlivými členy ASEAN, takže jejich zájem o FTA s EU jsou, se liší. Některé váhají s mm, uzavřením podobných dohod, takže já se trošku váhám. Uh, je důležité pokračovat v těchto jednáních samozřejmě, jak víme, některá jsou eh, nyní um, pozastavená a nebo nepostupují. A ale je důležité dělat tedy více na úrovni EU a SAN, než aby jenom EU jednala s jednotlivými členy. To je jedna věc. Druhá věc mm, se zase týká rozvojové no, rozdílu v rozvoji je potřeba lepší, větší spolupráce s ASEAN. Ty státy potřebují pomoc? A když dáme více větší pomoc méně nebo nejméně eh, rozvinutým členům ASEANu, tak jim umožníme lépe fungovat, lépe integrovat ASEAN a proto z evropského hlediska bychom jim pomohli. Mm. Co se týče té spolupráce, tom, máte právu, pravdu, když říkáte, nejsem si zda, je to až tak úspěšné, je to vlastně uká- bylo to prezentováno jako úspěšná spolupráce, ale není to až tak úspěšné, abych byl upřímný. Je to jenom jedna z mála regionálních spoluprací, které byly eh, tam rozvinuty. Původně to zača, bylo zahájeno pod záštitou Azijské rozvojové banky, až později to bylo do určité míry e, úspěšně. pak se to objevilo v oficiálních dokumentech ASEANu, jako by se chtěli jaksi chopit té iniciativy, takže to je jedna z mála iniciativ regionální spolupráce. Je pravda, že, že je to e, důležité, že je to tam třeba pomáhat. Děkuji. Děkuji. Eh, já eh, to vemu po pořadě. A eh, integrace ASEANu po 50 letech. Evropská unie chce sdílet naše vlastní zkušenosti s jinými, v tomto případě s ASEANem. Samozřejmě nemůžete um, mm, of, si ofotit Unii a dát to někam jin, jinam, přenést to jinam na mapu. Musíme, my musíme vysvětlovat, co jsme udělali, jak jsme to udělali a mnoha případech státy, například ASEANu, vidí, že některé prvky toho, co jsme udělali my, pro ně mohou být užitečné, eh, když budou, sledovat, eh, budou řešit podobné výzvy. Eh, a to je ehm, součást toho dialogu, který s nimi vedeme. Co se eh, týče lidských práv, ehm, Dialog s, ehm, ASEAN, eh, s komisí ASEANu pro lidská práva probíhá, potřebujeme, bude další dialog v příštích měsících. Je to samozřejmě Eh, nad eh, bilaterální dialog s jednotlivými státy o lidských právech a témata jako Rohingya, Ogové, eh, Tajsko, situace v Tajsku, Filipíny. Tyto mm, situace se přímo objevují v kontextu spolupráce s těmito státy. Co se týče SP+, je v nařízení GSP jako pobídka, jak motivovat státy, aby eh, uspokojivě respektovali eh, řadu důležitých mezinárodních úmluv o lidských právech, právech pracujících, ekologických otázkách. Když eh, nějaký stát toto dostane, tak e, probíhá monitoring v rámci regulace. V případě Filipín jsme e, měli mm, e, monitorovací, my se jednáme s Filipíny, nami v této věci. Globální otázky, jaké globální otázky? Globální otázky se obvykle definují sami a samozřejmě je možné Eh, upozornit na věci, jako jsou klimatické změny, bezpečnost, boj proti terorismu. Vedle migrace mm, základní věc, kterou my a další opakují, že při rozvoji naší a posilování našich vztahů s ASEANem chceme silnější dialog s nimi, který by byl nad eh, čistě bilaterálním rámcem a ukázal, že Evropská unie není čistě jenom ekonomickým partnerem, ale také politickým partnerem. Nejenom, eh, má zájem nejenom o mm, své a jejich problémy úzce definované, ale naše a jejich problémy široce definované a globálně definované. Děkuji. Děkuji. Zpravodaj eh, ještě chce slovo na závěr, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem kolegům za jejich komentáře, co se týče otázek paní Lupinár. já si nemyslím, že je mojí odpovědností v této zprávě jmenovat jednotlivé země. My eh, děláme eh, cílené rezoluce v tomto parlamentu za tímto účelem. V bodech odůvodnění jsem uvedl 11, takže myslím, že e, to je pokryté. Druhá věc, musím nesouhlasit se skepticismem e, našeho experta pana Kojbrse, co se týče cíle e, FTA region, a regi, mezi regiony jsou tady i geopolitické otázky, které třeba vzít v úvahu. I je tady eh, určitý prostor v regionu eh, očekávání vůči EU, který by, které bychom neměli promarnit. Děkuji. Eh, já to chci uzavřít tím, že budu reagovat na dvě otázky k časovému rámci. Ten časový rámec je poměrně omezený ale můžeme stanovisko odhlasovat zde ve výboru, pak to dát EAS, eh, našemu mm, vysokému představiteli a mm, mm, před její cestou, pak eh, feedback dát do pléna a tak to bychom mohli postupovat dál. Co se týče eh, výborů, ti mají možnost dát své pozměňovací návrhy, pokud to neudělají, tak pak eh, stálý zpravodaj eh, Inta Vasan může být pozván také, aby poskytl eh, určité formulace část toho textu k, k volnému obchodu, což je součást naší zprávy, ale bez toho, abychom zmínili volný obchod, tak tato zpráva nemůže vzniknout. Takže zpravodaj může pokračovat v této linii k technickým otázkám. Jak řekl zpravodaj, zítra je lhuta pro pozměňovací návrhy, bude to v 11 hodin. A pak jste uh, už zmiňoval ten zbytek eh, časového rámce, tam nebudu opakovat. Tímto uzavíráme dopolední část naší zkuze. Budeme pokračovat v 15 hodin společně s výborem pro kulturu. Děkuji a uvidíme se ještě odpoledne.